Right, uh, welcome everybody. Uh... Vítám vás. Nyní bude probíhat výměna názoru s panem komisařem. A eh, kvůli jiným povinnostem přišel o pár minut později, ale my se tedy pustíme okamžitě do práce a eh, dáme mu prostor pro krátké uvedení do problematiky. Je to součást strukturálního dialogu, strukturovaného dialogu mezi parlamentem a komisí a budou zde budou zde eh, prezentovány návrhy, chystané návrhy komise, pokud se týče finančních eh, trhů v příštích měsících. Bonjour. Já vám děkuji, paní eh, předsedkyně, všechny vás zdravím. Nejprve mi do, promiňte, že jsem se o několik minut opozdil ale eh, dopoledne zasedalo kolegium komisařů. Zabývali jsme si důležitými eh, názory. Karl Gut například eh, předkládal návrh o reciprocitě na světových trzích, což čím chci vysvětlit to toho spoždění. Stejně jako vy jsem byl minulý týden ve Štrasburku a během parlamentních interpelacích na komisi, kterých jsem se účastnil, tam, kde se jednalo o konkurenceschopnosti, jsem dostal několik otázek od vás a vašich kolegů týkající se infrastruktury na vnitřním trhu a jak tedy zajistit dobrý základ pro eh, vnitřní trh v Evropské unii. A já jsem se chtěl vrátit ke pojmu těch základů, které potřebujeme, protože bez dobrých základů nemůžeme budovat eh, naši ekonomiku a dotýká se to značné části naší ekonomiky. A teď eh, tím mám na mysli finanční průmysl. Potřebujeme pevné základy, které umožní eh, trvalý a udržitelný růst a nemůžeme budovat na písku, jak tomu bylo kolikrát v minulosti v případě deregulace a seberegulace na těchto trzích. Byli jsme toho svědky, že tyto principy nefungují. A už dva roky se snažíme přesně o to, abychom vytvořili solidní základy, které by byly transparentní a které by zajistily také eh, správné fungování tam, kde už eh, ty trhy se daly na cestu, která nebyla v souladu se, se zdravým růstem. Tím se snažíme zareagovat na znepokojení a obavy občanů, kteří tím byli postiženi a jsme odhodláni tuto práci dotáhnout do konce, tak jak to po nás požadovala také G20. Jde tedy o zlepšení transparentnosti, zlepšení řízení a zprávy. A víme, že tento proces probíhá aktivně nejenom tady v Evropě, ale, ale také v jiných částech světa, což si také Eh, co, čím chci také vysvětlit eh, své časté cesty, například do Washingtonu nebo nedávno do Tokia. Samozřejmě, že to všechno je jenom jedna fáze celého procesu. A sice první fáze eh, to budování těch pevných, solidních základů v oblasti dozoru a regulace finančního průmyslu. Nicméně já bych se k tomu za okamžik chtěl ještě vrátit k další oblasti regulace, která by měla být dynamičtější a přizpůsobenější eh, subjektům. Eh, teď mám na mysli například oblast eh, tzv. stínového bankovnictví a také oblast ochrany spotřebitelů a potenciální reformy bankovních struktur, abychom zamezili přílišným rizikům. Velmi stručně bych se chtěl Eh, zmínit, možná také pro ty v tomto sále, kteří nejsou poslanci a pro novináře, eh, co probíhá na půdě G20. Celá eh, řada návrhů je teď tady předmětem diskusí. Také díky konstruktivnímu souhlasu parlamentu, protože vy jste nedávno přijali návrh týkající se tzv. CDS, Credit Default Swap, swaps eh, pan zpravodaj Paskala Kanfina a ten text byl dokonce ještě díky eh, poslanecké iniciativě posílen. Stejně tak jste schválili návrh týkající se derivovaných produktů za zpravodajství Bernela Langena. To je obrovská oblast vzhledem k objemu derivovaných produktů a i tady jsme eh, měli velmi dobrou spolupráci mezi komisí a parlamentem. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste souhlasili s těmito novými mechanismy. Dále eh, jde o směrnice MIFID a CRD, u CRD 4. Na tom teď velmi aktivně pracuje zpravodaj od Markaras. A já bych chtěl připomenout, že nám jde především o to, abychom zachovali takzvaný single rule book. Přitom eh, členské státy požadují větší míru flexibility, ale my nechceme podkopat pravomoce evropských dozorových orgánů a chceme mít jednotný rámec pro tento průmysl v celé EU. Také co se týče návrhu MIFID, je velmi zajímavý. Abych chtěl poděkovat zpravodaj, který to má na starosti, Markusovi Ferberovi. Jde o to, jak rozšířit rozsah působnosti MIFIDu na i další oblasti, třeba high frequency trading, a e, derivované, no, prodej derivovaných produktů u komodit, zejména nerostných. Dále jde také o to, o, o to, jak zamezit zneužívání trhu a regulovat subjekty, které působí e, na e, tomto trhu s finančními nástroji a udělat to způsobem, který bude důvěryhodný. Další, další velmi důležitou oblastí regulace zahrnující významné aktéry jsou eh, ratingové agentury. I tady bych chtěl poděkovat práci pana zpravodaje Dominičiho, který eh, sdílí eh, podobné cíle jako komise. Dále eh, bych chtěl něco říct k pojištění eh, vkladu. To je oblast, kterou má na starosti pan zpravodaj, který je tady dnes také, Peter Simon. A já jsem si ověřoval u dánského předsednictví, jak probíhá jednání a byl jsem ujištěn o tom, že je pravděpodobné, že dojde k dosažení dohody už v druhém čtení. A potom eh, bych mohl zmínit eh, směrnici Omnibus, Omnibus 2. To, eh, tím se zabývali dnes dopoledne. Je to věc, kterou, nebo zpráva, kterou připravil Burkhard Balc. A já bych byl velmi rád, kdyby i tato zpráva se dostala velmi brzy na radu a aby bylo dosaženo dohody. A na závěr bych chtěl říci, že se zabývám také postavením eh, zejména malých a středně velkých podniků. Jde o takzvaný PAS pro fondy rizikového kapitálu, to má na starosti Filip Lambert, a potom jde o sociální fondy pro sociální podniky, tady s pravodajkou Sofí Okoní. A já doufám, že na základě vaší práce budeme moci v příštích měsících dospět do fáze trialogu. Další ehm, návrhy spadají do této oblasti, ty ale spadají spíše do pravomocí výboru Jury. Jsou to, je to směrnice o účetních normách, které by měly zajištit eh, transparentnost 600 eh, podniků, které podnikají v oblasti eh, těžby a lesnictví a potom je to zpráva pravodaje Sirpy 5 Kainena týkající se transparentnosti. Veškerá tato eh, legislativa a regulace, o které jsem teď hovořil, je regulace, která se snaží reagovat na události, které eh, se udály v posledních několika letech, ale není to všechno. My chceme vyvodit poučení z hospodářské krize. Říkal jsem to už během svého slyšení před nástupem do funkce, že si nemyslíme, že by finanční trhy měly uniknout dozoru a e, účinné regulaci. Teď ještě k návodům, které nás čekají. Eliza Ferreira a Gunmar Heckmark budou e, předkládat návrhy týkající se řízení, krizového řízení. My e, v nejbližší době předložíme náš návrh. Teď je to poslední fázi vnitřních konzultací v rámci komise a e, ty konzultace pravděpodobně e, rozšíříme ještě, abychom e, mohli konzultovat s dalšími aktéry a stranami. Jde o institut bail-in, který musí být dobře nastavený a který musí být v souladu jednak s těmi opatřeními, které navrhujeme, a také s načasováním, aby došlo, nedošlo k nedorozuměním. Tato konzultace by nicméně eh, v příštích týdnech a měsících měla skončit a my doufám, že se nám eh, brzy podaří předložit příslušný text. Dále jedna otázka, která určitě zajímá mnohé z vás, vzhledem k tomu, že vy velmi eh, zdůrazňujete aspekt transparentnosti. Teď hovořím o paralelním bankovním systému, takzvané stínové bankovnictví. I tady teď zahajujeme konzultace. Víme, že vzrůst úvěru v této oblasti souvisejí s vývojem v bankovním sektoru, ale přitom nespadají pod stejná pravidla a pod stejný eh, obezřetnostní dozor. Jsou to otázky, kterými se eh, zabývala také G20 a Financial Stability Board, kteří společně vytvořili pracovní skupinu, která má předložit eh, doporučení. Eh, to rozhodnutí padlo v Soulu a v Cannes v roce 2011 eh, ten příslušný, ta konzultace bude pokračovat až do června a poté by se měla konat konference, která Eh, nás seznámí s výsledky. Každopádně budeme mít ještě další konferenci v Dubnu, která se bude týkat sekuritizace, bankovní regulace, investičních fondů, peněžních fondů a tak dále. A další osa eh, našeho pracovního programu na 2012 se týká uživatelů eh, finančních služeb. Tady jde o to, jak napravit ztrátu důvěry na tomto trhu v očích uživatelů. Je tady příliš mnoho velmi složitých produktů, někdy toxických, Eh, příliš mnoho produktů, které neodpovídají potřebám, některé jsou příliš eh, drahé a transparentnost a informace o těchto produktech nejsou na dostatečné úrovni a proto, pokud to chceme napravit, musíme se zasadit o nastolení důvěry spotřebitelů vůči eh, finančním službám. V první řadě se budeme zabývat hypotečními úvěry Tady eh, je to oblast, kterou má na starosti zpravodaj Sanchez Presedo. Doufám, že velmi brzy eh, budou zahájena jednání mezi institucemi. Nicméně těch iniciativ je více v této oblasti. Jde například o tzv. PRIPS, investiční eh, produkty v retailovém bankovnictví. Je to oblast, která je velmi významná, protože představuje asi 11 miliard, pardon, 11 bilionů euro v roce 2009 a jde o to, jak snížit náklady, které souvisejí s obchodováním s těmito produkty, včetně životních pojistek. Paní Beres například se zabývá právě tímto aspektem. Nicméně v průběhu jara budou eh, z naší strany předkládány další návrhy. V první řadě to bude směrnice USIC, UCITS, a dále návrh týkající se zprostředkování pojištění tady, abychom například vyvodili lekci z podvodu typu Madov a, a dalších, a abychom a, e, také zajistili patřičnou zodpovědnost depozitářů. Co se týče zprostředkování e, pojištění, i tady bychom chtěli zlepšit e, transparentnost řízení rizik a také chceme zabránit konfliktům zájmu. Dále chceme připravovat návrh směrnice, která někdy kritizována v debatě to se týká penzijních fondů. Chceme posílit robustnost našeho systému důchodových fondů. To, co se kolikrát o tom píše v novinách, neodpovídá eh, pravdě a skutečnosti. Chtěl bych to eh, uvést na správnou míru. Eh, není to jakýsi nový systém o kapitálové přiměřenosti, ale jde o to, jak rozlišovat mezi opatřeními eh, v tom případě, kdy ty produkty jsou prakticky stejné u důchodových fondů a u jiných typů investičních eh, nástrojů. A my chceme, aby eh, všechny tyto typy podléhaly stejným pravidlům. Víme, že důchodové fondy jsou velmi významné pro dlouhodobé financování ekonomiky. A já jsem trochu znepokojen důsledky nebo dopadem regulace, kterou požaduje G20 a jaký vliv by to mohlo mít na dlouhodobé financování ekonomiky. Myslím, že bude potřeba o těchto otázkách eh, dohloubky diskutovat. Eh, já chci ty konzultace zahájit se svými kolegy, panem Tajanem a s panem Rénem. Chceme také připravit zelenou knihu, která by se eh, těmito finančními potřebami zabývala v příštích měsících. A dalších několik eh, témat, které se týkají eh, ochrany spotřebitelů. V první řadě je to transparentnost nákladů, bankovních nákladů. Chtěli bychom, aby ten systém nebo struktura bankovních nákladů byla zřetelnější, aby bylo snažší porovnávat tyto náklady, protože banky pořád eh, nezveřejňují ty údaje, které potřebujeme. Dále jde o takzvanou oblast switching, to a dále jde o základní bankovní účet na základě doporučení z července 2011. Ta opatření, která zatím přijaly české státy a banky, nebyly dostatečné a my se budeme snažit eh, dospět do fáze další eh, regulace, samozřejmě ve spolupráci se panem navrhovatelem Jirgenem Klitem, který připravuje zprávu vlastní iniciativy této věci. To je prozatím eh, všechno. Děkuji vám za pozornost, ale možná ještě na úplný závěr bych se mohl zmínit o jedné důležité věci. Já, když jsem odpovídal panu Lambercovi před několika měsíci, tak jsem se zmiňoval o tom, že chceme pracovat na jedné straně rychle, ale současně také velmi důkladně na oddělování rizik mezi investičním a retailovým bankovnictvím. Připravili jsme pracovní skupinu, eh, již se účastní také Erky Likanen, guvernér Finské národní banky. A těchto asi deset eh, odborníků velmi eh, důkladně pracují na těchto otázkách, sledují například, co se děje v Británii, to je tzv. Vickersův model, zabývají se také americkou regulací, to je tzv. Folkrovo pravidlo. Je potřeba, aby tato pracovní skupina měla jež dostatek času a mohla se zabývat všemi těmito aspekty, měla by skončit svou práci někde v září, v říjnu a poté samozřejmě bude, proběhne konsultace s vaším výborem, ale samozřejmě, že vy sami můžete iniciovat eh, různá další opatření týkající se této oblasti oddělování rizik eh, bankovnictví. Takže i to je velmi důležitá věc a my doufáme, že na základě práce této Likanenové pracovní skupiny vzejdou důležité návrhy. To je všechno. Děkuji za pozornost. Thank, thank very much. Uh, Děkuji vám, pane komisaři. Eh, já bych teď potřebovala eh, minutku a eh, víte, že já si většinou nerezervuji mnoho času pro sebe, když tam máme zase návštěvy, ale musím několik věcí zmínit. Především ráda by se účastnila konference o Shadow Banking, e, pokud tam budu moci přednést e, e, keynote speech. Já jsem toto v minulosti dělal, tak doufám, že se to podaří tentokrát. Tentokrát to zatím vypadá, že to bude bez toho, co by mě vadilo. Asi je to. Je to jenom drobná chybička. Aha, ne, dobře, tak já nejsem na programu, tak to budeme muset nějak vyřešit. Aha, 27. výborně. Takže pokud se říká eh, dlouhodobého financování a tak dále. Já tedy mám několik, tedy eh, já jsem dala několik řečí, která se týká eh, regulace, ale dlouhodobého financování a také jsme měli zprávu z vlastní iniciativy jako reakci na Likenovu skupinu a mm, toto se budeme brzy bavit na koordinátorech. Čili to jsou jenom takové interní problémy. A ještě je tady jedna drobnost, o které byste měli vidět, a sice, že máme nějakých 15 legislativních aktů, které snad ještě do léta by měly dosáhnout trialogu třeba Eh, taková směrnice o kapitálové, kapitálových požadavcích, to bude vyžadovat tři nebo ještě více trialogů a my bychom tedy mm, nemohli se zúčastnit úplně všech, ale budeme si muset stanovat priority, eh, agenda G20, eh, také podle termínu a například implementace statistik, to je další důležitá věc. Čili my nemůžeme udělat úplně všechno, prostě ten objem legislativy je takový. A nyní dávám slovo panu eh, Jean-Paulovi. Máte otázku, že? Není to jen tak otázka. Eh, pan komisař je vždycky velmi eh, obsažný a dává nám kompletní informace, čímž chce předejít otázkám, ho podezřívám. Ale vzhledem tomu, že už jste mi dala slovo, tak bych panu komisaři chtěl říci, že to Eh, neznamená, že vzhledem k tomu, že se tady musí projednat tolik návrhů, že to neuděláme důkladně. A doufám, že s tím počítáte. Ale jeden problém tady existuje, říkám to veřejně. Je to nové nařízení o nebo nové uspořádání tlumočení, což trochu omezuje naši práci. Vy za to rozhodně nemůžete, já se to jenom snažím eh, vysvětlit, protože eh, Někdou se může stát, že stínoví zpravodajové, zpravodajové nebudou moci spolupracovat, protože eh, nebudou zajištěny, zajištěni tlumočníci a tlumočnické služby a bez, jednotné, bez jednoho jazyka se prostě dohodnout eh, nemohou. Dnes čelíme velmi hloupé politice, která vedla k tomu, že dochází ke snižování nákladů na tlumočnické služby a nás to potom blokuje, když například musíme vést diskuzi o tzv. delegovaných aktech, a e, potřebujeme tlumočení mezi nejméně dvěmi, třemi jazyky. A dnes například jsem se účastnil jednání, je to poprvé za těch e, sedm let, e, což jsem poslancem a přitom jsem byl zpravodajem, jsem dostal takzvané šišotání, šeptání od tlumočníka a byl jsem tam jediný, kdo to dostal jako koordinátor vy to samozřejmě, pane komisaři, nemůžete, ale chci vám říci, že naše práce je tím komplikovaná. A jsou to orgány tohoto parlamentu a ostatní poslanci, kteří by si měli uvědomit, že demokracie v Evropě znamená také množství jazyků. A pokud eh, máme odvést naši práci tak bychom eh, odpovědným způsobem, tak bychom měli také mít možnost hovořit našimi jazyky a ne jenom anglicky. Tolik k tomu, co jsem chtěl říct, pane komisaři. Merci. Pour le reste. A co se týče těch ostatních věcí, tady vás mohu ujistit o tom, že eh, budeme s vámi velmi rádi spolupracovat. Budeme se zabývat eh, všemi těmi návrhy, které nám předložíte. A dále chci říct si, vzhledem k tomu, že eh, novináři eh, někdy tyto eh, věci trochu se z nich dělají legraci, chtěl bych také říci, že tento výbor schvaluje zprávy velkou většinou a je to vyjádřením politické vůle tohoto výboru jako celku, takže také k tomu také potřeba přistupovat. A byl bych rád, kdyby na trialozích nedocházelo k tomu, že by se měla, měnila stanoviska nebo by byla prosazována eh, menšinová stanoviska. Určitě jste čekali, že to řeknu. A ještě k těm ratingovým agenturám. Eh, díky našemu kolegovi Dominičemu teď eh, máme před sebou zajímavý návrh, který možná Eh, naruší pohodlný život některých ratingových agentur. Je to eh, inovátor, inovativní návrh a já doufám, že se vám bude líbit. Je peux répondre comme ça. Já eh, se pokusím na to odpovědět, aby to bylo interaktivnější, aby nešlo k nějakým nedorozuměním. Já mám se o vás musím opírat eh, a spočítám s vámi, paní předsedkyně, také eh, na té konference o stínovém bankovnictví byl vám poslan dopis s pozváním a já to ještě ujistím, pokud eh, tomu tak nebyli, tak to napravím, ale každopádně s vámi a s ostatními členy vašeho výboru počítáme, že se zúčastníte této konzultace nebo veřejné debaty o stínovém bankovnictví. Já vím, že odvádíte velmi náročnou práci a že zejména členové tohoto výboru eh, se musí důkladně zabývat často velmi technickými aspekty. Je to práce pro vás, pro vaše asistenty, pro vaše spolupracovníky v sekretariátu, také pro tlumočníky a vím, že není možné všechny ty návrhy projednat jedno. Já bych rád od vás slyšel, jaké jsou vaše priority. Bude potřeba tuto práci skoordinovat, už eh, se tomu věnujeme dva roky. A já vím také, jak náročné to je pro můj kabinet a pro eh, naše spolupracovníky. Bych chtěl poděkovat panu Gozesovi a také paní, eh, která zastupuje příslušné oddělení v komisi. Prosím, poděkujte vašim spolupracovníkům CRD4, to je samozřejmě velmi důležitá věc. MIFID, ratingové agentury, o tom teď hovořil pan Gozes. A dále ten pas o, pro fondy rizikového kapitálu. To jsou všechno věci, které bychom neprodleně měli eh, projednat a eh, do určité míry to také na vás, abyste si stanovili eh, priority v regionu, ze kterého pocházím, je jedno, na, eh, jeden výraz v nářečí v těch Alpách. Nevím, jak se to podaří eh, jak se to podaří přeložit tlumočníkům, ale znamená to, že je potřeba si práci dobře zorganizovat. Takže ještě jednou vám děkuji, pane Gozesi. Nechci samozřejmě se nějak vněšovat do těch otázek, eh, které si musíte rozhodnout sami, tedy do toho, jakým způsobem budete mít zorganizováno tlumočení v parlamentu ale eh, dovolil bych se zmínit o jedné další eh, věci. My se teď snažíme urychleně připravit eh, jednu věc, která by nám mohla usnadnit komunikaci v Evropě, je to elektronické, jsou to elektronické překlady. Chceme, abychom samozřejmě měli co nejkvalitnější překlady a musíme proto využívat různé elektronické nástroje a to se také týká evropského patentu, protože Díky tomu by mělo být možné, aby vznikaly přesné technické překlady eh, těch patentovaných eh, věcí, tedy eh, ve všech úředních jazycích Evropské unie, ale to se týká, netýká tlumočení, ale překladů. Thank you very much. Um... Děkuji vám a e, my tady máme mnoho přihlášených řečníků do debaty, takže prosím, aby ty otázky byly k věci a stručné. Líza? E, děkuji vám, paní předsedající. Děkuji. Je to vždycky velká radost, když vás zde smíme přivítat. a kdy si můžeme vyslechnout vaše návrhy. Hovořil jste o iniciativách týkajících se shadow banking. A řekl jste, taky jste se zmínil o bail-in. A já se domnívám, že to jsou všechno důležité věci a moje otázka zní následujícím způsobem. Budeme chtít očeká- čekat, než tyto práce budou ukončeny? Než se když než se chopíme nějaké legislativní iniciativy, protože on je to takový začarovaný kruh. Země, které nemohou přijímat žádné peníze na trzích, tak ty nemají možnost a státy které musí udržovat banky. A nakonec celou tu věc zaplatí jeden, a totiž daňový poplatník a proto domnívám se, že je na čase, abychom se do tohoto problému pustili. Dále je to financování reálného hospodářství. To je také problém. Bez zesporu to patří k těm nejtěžším problémům dnešní doby. Jak se dívá komise na tuto otázku? Jak chcete společně s, EC, s Evropskou investiční bankou postupovat tak, aby ty peníze, které jsou potom takto dány jednotlivým bankám, tak aby skutečně končily v reálném hospodářství. Protože v reálné ekonomické sféře, tak tam má především malé a střední podniky mají problémy s likviditou. Merci Elisa Ferrade d'évoquer deux points. Oui, Pani Ferreira. No, Když se eh, podíváme na seznam předpokládaných eh, aktivit v oblasti stínového bankovnictví, tak tam najde té různé investiční nástroje, které se vyskytují v tom eh, řetězu zprostředkování, dále mezi různými poskytovateli úvěru, hedge fondy, a které nevždy podléhají eh, stejným pravidlům nebo stejnému dozoru jako v bankovnictví. Proč vám uvádím eh, všechny tyto věci? Je potřeba, abychom měli také globální pohled na oblasti nové bankovnictví, protože představuje asi 30-35 eh, finančních služeb a je to podíl, který narůstá. Začalo to na velmi nízké úrovni, ale postupně ten podíl vzrůstá. A celá řada těch subjektů, které v této oblasti působí, jsou už dotčeny návrhy, které jste schválili. CRL 3, LAMIF a potom MIFID. Takže určitá část návrhů, které už byly schváleny nebo které jsou eh, eh, ve stádiu přípravy, sníží podíl toho stínového bankovnictví, ale samo o sobě to stačit nebude a proto také zahajujeme eh, další konsultace. Ta konsultace bude velmi otevřená a v rámci toho proběhne i ta konference, o které tady byla řeč. Jde o to, abychom zjistili, kde se nacházejí mezery anebo slabá místa. A v těch oblastech se budeme snažit předkládat legislativní eh, návrhy. A doufám, že se nám podaří rozhodnout eh, do konce roku. Eh, v reálné, co se týče reálné ekonomiky, tady už jsem dal najevo, jaké jsou eh, naše úmysly. Víme, že musíme udělat analýzu jednotlivých trhů, jejich aktérů a sektorů a mít co nejširší pohled na financování a jaké budou dopady legislativy a také pobídky, jaké do toho můžeme zabudovat, jako například u toho pasu pro fondy rizikového kapitálu nebo u těch fondů pro sociální podniky. Já osobně vidím potřebu, říkal jsem to také na kolegiu před několika týdny, se si provést globální analýzu. Vy jste také hovořila o Evropské centrální bance. To má spíše na starosti můj kolega Oli Ren, který by vám na tom odpovědět lépe. A klíčem, když se teď podíváme na situaci v Evropě, jaká, jaká byla v listopadu, v prosinci loňského roku, před několika měsíci jsme byli v kritické situaci, protože mezi bankovní systémy byly úplně zablokované a ECB e tady se hrála velmi důležitou roli a umožnilo to znovu nastartovat poskytování úvěru mezi bankami. ale je také důležité se postarat o to, aby ty peníze šly na ty účely, eh, na, které by jít měly, například, aby banky znovu začaly kupovat státní dluhopisy. A to by se mělo projevit eh, v hospodářském růstu. Okay, um, next on my... A další za zelené Svene eh, budete hovořit? Filip. Takže kdo z vás? Dobře, první. Budu hovořit německy. co nám to bude, bude nám... Pane komisaři, díky, že jste zase tady. Mám jednu stručnou otázku a sice už jste byl řekl, že dneska jsme hovořili a hlasovali o Omnibus 2 a tím jsme v zásadě od obou institucí, jak od rady, tak od parlamentu, máme jasné signály, že ty pojistné rezervy jako mají být v důsledku krize zredukovány, ale vůbec ale vůbec jsem, ale teďka nejde o tu odbornou stránku, ale mám na vás jednu otázku a sice, co se v současné době děje s návrhem o tom systému garancí pojištěj, pro pojišťovny, protože tam náš výbor přišel s iniciativní zprávou, bylo to na seznamu opatření a už o té zprávě nic neslyším. Mám totiž obavy o pojišťovnictví po dnešním dnu ještě větší a otázka tedy, kdy přijdou garanční systémy pro pojišťovny. A potom další otázka. Další otázka. Vedle tohoto systému, vedle zprávy o garancích, nepotřebujeme také něco takového, a to už také jednou bylo předmětem jednání komise, jakým způsobem bych, by měl být navržen krizový management pro pojist, pojišťovny, neboť když tam bude mít problémy, tak kdo ji zachrání, jak se to udělá a jakým způsobem v takovém případě se to bude potom řešit tak, aby to nepoškodilo zákazníka, aby byli chráněni daňoví poplatníci. Já si z toho dělám starosti. Já si tady dělám starosti, zda komise bude mít nějaké návrhy pro stabilizaci pojišťovnického sektoru a na ochranu pojistitelů. Já se pokusím odpovědět hned. Tato oblast obezřetnostních pravidel a prevence rizik eh, v sektoru pojišťovnictví by eh, měla být otevřena. Víme, že ty otázky vystaly nejprve ohledně bank, už v posledních čtyřech letech jsme byli svědky toho, že banky někdy byly předmětem neřízeného bankrotu spíše než eh, řízeného za zapojení různých eh, mechanismů, jako je bail-in. A eh, v důsledku, nebo v konečném důsledku to byli daňoví poplatníci, kteří to museli uhradit a tomu chceme zamezit. Víme, že ale banky byly prioritní, protože by to mohlo prohloubit krizi a mohlo by to mít obrovské důsledky pro poplatníky, pro veřejné rozpočty a mohlo by to také urychlit krizi státního zadlužení, ale jak to pane Gigolde, já eh, si myslím, že teď je potřeba přestoupit k podobným opatřením i v pojišťovnictví. V roce 2010 jsme k tomu přijali Bílou knihu. Některé z těch iniciativ ale potom byly spožděny, eh, protože jsme se rozhodli věnovat jiným prioritním otázkám. Ehm, a to vedlo k tomu, že jsme asi všichni byli trochu eh, zahlceni legislativní eh, prací. Tento sektor není úplně přímo provázán eh, s rozhodnutími G20 o řízení finanční krize. A máme ještě trochu času na to, abychom ehm, důkladně zvážili všechny aspekty této regulace a já musím také zohlednit jednání, která probíhají u dvou dalších programů záruk, jednak záruk nebo pojištění vkladu a pojištění eh, investorů. Nicméně toto všechno jsou oblasti, které jsou důležité, musí tomu předcházet analýza nákladu a ta by měla doběhnout do konce v roce 2013. I can't resist pointing out. Já se nemohu obránit tomu, eh, že Eh, byly tady návrhy v rámci Solvency 2 na eh, Living Will a další. Všem moc to nefungovalo, texty pořád tady ještě máme, a nicméně už je to zde. ECR, eh, e kdo tedy? Vicky? Paní komisaři, já velice ráda vám naslouchám Čili my to uděláme tak, že tedy postupně tedy všechny skupiny s prvními otázkami. Já jsem ráda, pane komisař, že jste tady, eh, že eh, tedy k diskusi o eh, dopadech na naší legislativy na finanční trhy. My už o tom tedy debatujeme hodně, zvlášť o těch dopadech, které nejsou zcela chtěné. Já jsem byla dneska dopoledne na výboru pro, výbor a, eh, pro průmysl a energetiku a všichni eh, podpořili eh, slova o zvyšování investic v Evropě a hovořili tedy s pochybami o zvyšování kapitálové likvidity a zejména bylo řečeno, že invest, implementace naší politiky na, tedy pro investory a také pro penzijní fondy by se mělo dobře sledovat. A váš zelená kniha sice má velice dobrých množství, dobrých eh, nápadů, ale eh, mnohé ty části legislativ jsou velice komplikované a nedá se v nich velice vyznat, nedá se předem odhadnout, jak dopadnou. A my, si, my bychom měli poměrně eh, rychle tuto legislativu upravit a je tedy velice dobře, že eh, vy jste dokázal eh, jednat a také někteří eh, poslanci o, na, o Solvency 2 minulý týden. Ovšem, kdyby to bylo ještě před hlasováním, poněvadž tady máme určité detailní problémy eh, ze strany investorů, eh, takže mohlo se také stát, že bychom byli nyní v daleko horší situaci. Eh, my tedy v budoucnosti budeme muset se daleko rychleji zabývat nežádoucími a neumyslnými dopady naší legislativy a zároveň tedy musíme mít robustní rámec pro finanční legislativu. Madame eh, eh, Vicky Ford évoque, comme je l'ai fait tout à l'heure. Paní Vicky Ford, podobně jako Eliza Ferrera a, a já sám, eh, zmiňuje věci, kterými já se zabývám každý den a jde mi o to, jak zvolit co nejlepší nastavení a vyváženost ve všech návrzích, kterými se zabýváme. Vy jste se zmiňovala o solvenci a omnibusu a pojišťovnictví. A jde o to, jak dobře vyvážit všechny tyto texty a další aspekt, na který já musím dohlížet, to vám potřebuji připomenout, je také, aby to všechno zapadalo do jednání v rámci G20, že musíme sledovat, co se děje také na druhé straně Atlantiku, protože 90% těch transakcí probíhá přes Atlantik a musíme dbát i na to, abychom vytvářeli rovné podmínky mm, v globálním měřítku. A co se týče těch eh, dlouhodobých investic, ta eh, zpráva ještě není dokončena. Teď se budeme muset eh, dále věnovat textům, jako je Omnibus. A prakticky v každém z těch textů, který předkládáme paní Ford, děláme všechno, co eh, můžeme, co je v našich silách, abychom zajistili financování pro reálnou ekonomiku. A snažíme samozřejmě naplnit také eh, rozhodnutí eh, šéfů vlád a států. Například ten pas pro fondy rizikového kapitálu je věc, která by měla zprůchodnit kapitálové toky. Stejně tak i ty fondy pro sociální podniky, dále MIFID. Tady jsme hledali způsob, jak eh, vytvořit pobítky pro malé a středně velké podniky, aby se zlepšila transparentnost a chceme vždycky zlehčovat jejich eh, zatížení také prostřednictvím eh, přijímání úpravy finanční, pardon, účetních norem. Myslím, že v této fázi, ve které jsme, je potřeba eh, se ptát a eh, my se tím budeme zabývat v té zelené knize, eh, kterou máme na starosti s panem Tajanem a s panem Renem, abychom dobře popsali ta budoucí opatření, která by měla být preventivní a dynamická a která by měla pomoci fungování reálné ekonomiky. Um, Vicky, you waving at me with something not answered. Ano, máváte ehm, na mě? Eh, poté, co texty jsou schváleny a my nyní tedy se snažíme ty formulace, aby byly dobré, takže jakmile se dostaneme do stadia implementace nebo někdy na úrovni dvě v debatě a já myslím, že právě tehdy dochází k ne Eh, úmyslným důsledkům. A já si myslím, že parlament a komise právě zde musí zajistit, abychom naslouchali reálné ekonomice eh, nejenom při schvalování legislativy, ale také jaksi dlouhodobě, perspektivně. Ano, já si myslím, že toto je rozpracovaný úkol, eh, jak s tím uděláme. Vicky Ford hned reagovala na to, co jsem říkal, tak já chci jenom připomenout, že když jsem byl ministrem ve francouzské vládě, tak jsem přisuzoval velkou důležitost eh, té následné fázi po přijetí eh, přijímání legislativy. Myslím si, že je potřeba, abychom společně sledovali, jak se vyvíjejí naše návrhy. A mm, stejný proces, který probíhá tady na evropské úrovni, probíhá i na celostátní, na vnitrostátní úrovni. A to se týká také MIFIDu. A u celé řady těch textů máme také revizní klauzule, které nám umožňují se k ním vrátit a napravit některé nezamýšlené důsledky. Někdy tím chceme trochu řešit problémy, které máme při hledání kompromisu, ale vždycky máme možnost vyhodnotit si dopady těch návrhů a já na to velmi pečlivě dbám. Okay, thank you. Uh, the Děkuji. A ještě uh, poslední z těchto individuálních otázek, Jürgen. Já, danke schön. Děkuji. Pane komisaři, za prvé srdečné díky za to, co jste nám tady vysvětlil. Já, se tam, já tam středávám i z levého pohledu velice mnoho zajímavých věcí, věcí, které bych podpořil a zdůraznil. Evidentně dochází ke, ke zlepšení a k podporu ve smyslu regulace finančních trhů a ty, kterou musíme přivítat. Jako zpravodaj pro Čili conclusion, tak bych chtěl uvést několik poznámek k tomu. A sice 6.3. komise k tomu zveřejnila stručnou zprávu. Stručné sdělení, kde se psalo, jakým způsobem byla redakce členských států na tu recondition z července loňského roku. A on se to četl trošku jako satirický magazín, protože 10 zemí vůbec neodpovědělo, některé země, o kterých je známo, že tam to ne, ty věci nedobře fungují, tak tam bylo zřejmé, že tady je třeba něco dělat a jedna země prostě e, pouze dopisem e, pozvala Národní banku, aby souhlasila s sdělením komise, což je také zajímavý způsob, která e, nakladá s tímto věcem. A v roce 2010 bylo přijata byla, přijat, byla, přijata, byla přijata legislativa v jedné zemi a potom v roce 11 to zase bylo zrušeno, protože to moc nefungovalo, tak to teda skutečně působilo jako satirická věc, jako satira. Z toho tedy mohu vyvodit důsledek, že tento způsob výzvy k dobrovolnému jednání není účinná věc a skutečně je k tomu zapotřebí jasného zákonného předpisu. Tedy chtěl bych ještě jednou zdůraznit to, že je to skutečně nutné, abychom se zde došlali, dostali k opravdové legislativě. Rád bych se od vás dozvěděl, jakým způsobem se do toho chcete pustit, protože už jste byl naznačil, že to je věc, kterou, tak říkajíc, máte v Merku. A ještě jedna konkrétní otázka k tomu. Existuje určitá diskuse kolem toho, že to všechno má být bezplatné, anebo ne. Oni jste se, myslím, nebo naposled jste se k tomu vyjádřil, mám ten dojem, a tak by mě zajímalo, jak se na to dneska díváte. Děkuji. Monsieur Gluté, d'abord merci du travail que vous faites avec beaucoup de vigilance. Já vám chci poděkovat eh, za eh, vaši práci, která je velmi pečlivá a víme, že ochrana spotřebitelů je pro nás eh, jednou z priorit v tomto roce. Já nevěřím v sebe regulaci trhů. Myslím, že deregulace v předchozím období způsobila mnoho škod, které teď musíme uhradit. A v některých eh, případech jsem se s svými kolegy rozhodl dát přednost spíše smlouvám nebo smluvnímu, smluvní úpravě než eh, eh, různým omezením. Je to například v těch oblastech, kde jsme se dohodli s čínskými státy na tom, že Eh, je necháme jednat, nebo že od nich čekáme jednání, nebo je to v oblasti bankovních nákladů, kde jsme čekali na to, že budou jednat banky a něco s tím udělají. A v obou případech jsme museli konstatovat naše zklamání. Ta metoda eh, dohody nebyla úspěšná. Co se týče té druhé oblasti, tady teď eh, se na to snažíme částečně odpovědět. Nechali jsme si provést vyhodnocení všech odpovědí to by mělo být eh, do konce července. Abych konkrétně věděli na vaši otázku, tak na základě toho potom připravíme více eh, závaznější legislativu, protože eh, předtím to nestačilo a doufám, že se nám podaří ten příslušný nám přeložit do konce roku a něco podobného pravděpodobně uděláme i v oblasti transparentnosti bankovních nákladů a mobility bankovních kont, protože to je pořád ještě nesmírně pro běžné občany náročné. Eh, změnit eh, účty, jenom přecházet k jiné bance a proto si myslíme, že ta eh, regulace bude muset být závaznější. Thank you. Um... Děkuji vám. A nyní tedy budeme brát otázky po třech a to, mám takovéto skupiny, pokud někdo zapomněl, ozvěte se. Arlene McCarthy and Philippe Lambert. To je první skupina. Two, it will be Uh, Pablo Zalba, Annie Podimata and Antolin Sanchez Prezedo. Tolik druhá skupina, nyní třetí skupina. Oscar Canvan and Nicholas Shuntis. If there's anybody Ještě někdo se hlásil a já jsem nepřišla? Ne. Dobře, tím tedy uzavírám seznam řečníků a já doufám, já tedy předpokládám, že tím vyčerpáme čas. Sophie? Merci, madame. Děkuji, pane komisaři. Já se také omlouvám, že jsem přišla eh, se spožděním, ale byla jsem na konferenci, která se zabývala eh, biopalivy. Eh, Bohužel to trvalo déle, než se čekalo. Já vám první řadě chci poděkovat za vaši iniciativu v oblasti Fondu pro sociální podniky. Já jsem ze stejné skupiny jako Filip Lamberts a na základě této, tohoto návrhu společně s Filipem Eh, si myslím, že se nám podařilo připravit eh, zajímavý text a ta spolupráce byla velmi konstruktivní. A já velmi vítám ten proaktivní přístup komise, protože až dosud byla politika spíše reaktivní, snažila se regulovat trhy ex post a já si myslím, že ta proaktivnost je velmi vítaná, protože se minimalizují některé dopady a v případě toho, těch sociálních podniků je ten text velmi ambiciozní a myslím, že eh, ho hodně lidí v parlamentu vítá. Tento přístup má dvojí cíl, jednak eh, reagovat na potřeby nového financování pro sociální podniky, ale mm, další cíl je také vytvoření celoevropský trh solidárních eh, investic. A jak jste sám eh, říkal, pane komisaři, možná by bylo dobře integrovat tento přístup do globálnější strategie a propojit eh, sociální podnikání, eh, více propojit tento nový sektor podnikání. Podle mě je to velmi zajímavá věc, protože to může vést k prosperitě, k vytvoření pracovních Eh, míst a myslím, že to také odpovídá té nové ekonomické realitě. V této souvislosti je možné si představit například různé pobytky daňové, které by mohly jít ještě dál, než je tomu v současné době. Stále dále jde o ten evropský label, tedy to označení eh, jako sociálního podniku a dále do, jde o různé komunikační eh, nástroje pro to, aby panovala větší informovanost o možnostech těchto investic. Arlin, Pane komisaři, já mám eh, jednu otázku na vás. Týká se to vyšetřování údajného, údajné manipulace úvěrových sazeb mezi bankami. Myslím, že je to věc, která se teď týká tří kontinentů, Japonska, Evropy a Ameriky. Dochází tady k manipulaci s Liborem a Priborem. U Libor. Mě by zajímalo, jak toto vyšetřování probíhá, jestli o tom máte nějaké informace a co přesně komise dělá v této oblasti. A budete nás potom informovat. Myslím, že i tady eh, panuje nedostatek transparentnosti na trhu a mě by eh, zajímalo, jestli eh, přemýšlíte o vzniku nějakého mechanismu, který by dohlížel na určování těchto sazeb. Já jsem, mám na starosti také směrnici pro, o transparentnosti, jsem velmi ráda, že snažíte urychlit tuto legislativu. Možná ale jsme ambiciozní příliš, protože Víme, že mnoho společností teď přijímá různé eh, vykazovací standardy, které jsou globální. Možná, že bychom měli tyto požadavky rozšířit i na další sektory ekonomiky, nejenom na těžařský a eh, lobistický průmysl. Filip, já mám jenom eh, velmi stručnou poznámku. Eh, vy jste hovořil o té zelené knize, která by měla podpořit investice do reálné ekonomiky. Podle mě ta nejdůležitější věc je zavřít kasino. Vy jste hovořil o tom high frequency trading, což pro mě je naprosto ukázkový příklad takového rizikového podnikání. Já si myslím, že pokud chceme nasměrovat tyto prostředky do produktivních investic, tak je potřeba tyto možnosti prostě zavřít, ukončit a zamezit tak eh, eskalaci těchto rizik. Potom mám ještě eh, jednu otázku týkající se struktury bankovního průmyslu. A potom mám otázku ke stínovému bankovnictví. To jsou dvě oblasti, na které jsme už narazili v rámci CRD4, ale já se vás chci zeptat, jestli ještě v rámci reflexe skupiny Linkanen a také v důsledku vašeho semináře, který proběhne, připravit eh, legislativní texty, které se tím budou zabývat? Eh, merci. Já. Děkuji Sofii Okony za její eh, povzbuzení, pozbudivá slova týkající se sociálního podnikání. A také se to týkalo toho, čemu říkáme solidární investice, solidární podnikání. Toto představuje 15 až 16 ekonomiky a pracovních míst v Evropě. A hovoříme velmi často o ziskových investicích, nemluvíme tady o nějakých sociálních službách, hovoříme o podnicích, které mají určité poslání etické nebo solidární a buď to souvisí například eh, s tím, eh, jaké složení zaměstnanců, eh, nebo zohlednění určitých ekologických sociálních aspektů, ale také jsou to velmi protržní firmy, které se například snaží změnit určité etické standardy ve své oblasti. A mm, jsou to podniky, které potřebují, podobně jako jiné podniky, naše podporu a já si, a jsou to sami investoři, kteří kolikrát eh, požadují otevření těchto možností. A my bychom chtěli zasadit tuto iniciativu do širšího rámce, podobně jako jsme to udělali v eh, sdělení, které jsme před několika měsíci zveřejnili a také profesor Yunus se zúčastnil konference v listopadu. Ta konference byla velká, účastnilo se i tisíc lidí a rozhodně to eh, nebude stačit vytvořit pouze tento fond, eh, na kterém pracujete i vy, ale bude o to, jak vytvořit eh, finanční rámec, ale také právní rámec. A komise už předložila další návrh, který propoje tuto agendu se statutem Evropské společnosti, to už teď máte před sebou. Po kolika letech, to je také jeden z těch závazků, který jsem přijal, a dále jde o viditelnost celého tohoto sektoru a to chceme zlepšit prostřednictvím toho evropského označení pro sociální podniky. Takže já naprosto sdílím eh, váš postoj a také velmi pečlivě sledujeme, jaký je vývoj eh, v různých zemích, eh, včetně eh, Británie, kde jak konzervativci, tak libristé přistoupili k velmi zajímavým návrhům v oblasti sociálního podnikání, například eh, Jedna z těch myšlenek je, jak mobilizovat ty spící fondy v bankách eh, na investice do sociálních podniků nebo vytvoření nějaké speciální banky, která by to měla na starost. A to všechno jsou možnosti a my je chceme dále zkoumat. A eh, abych to zhrnul, jde o ten právní rámec, jde o usnadnění financování a o viditelnost. Alan McCarthy ta, té bych chtěl poděkovat za práci v oblasti odměňování bonusů a také na práci u CRD3. Nemohu vám toho moc říci o vyšetřování této manipulace, nemohu prozrazovat informace z vyšetřování, také to neprovádějí naše služby nebo naše oddělení. Upřímně řečeno, tady nemohu v žádném případě komentovat probíhající vyšetřování, ale ještě proskoumáme, jaké máme právní možnosti informovat Evropský parlament o výsledcích takového šetření. Rozhodně v tomto okamžiku eh, nemohu komentovat žádným způsobem. Eh, Filipovi Lambertovi eh, chci říci, že někdy je potřeba postupovat stát od státu. My chceme ale jít ještě dál, možná dál, než se původně očekávalo ta, tato nová opatření v oblasti transparentnosti se budou týkat 600 těžebních podniků a já jsem také hovořil o lesnických podnicích. Musíme ale postupovat postupně po etapách. A rozšiřovat postupně aplikaci těchto pravidel. Otázka je, jestli eh, je možné zajít ještě dál. Já si nemyslím, že to je nějaké tabu. Ale nejprve je potřeba vyřídit ty nejnelehavější věci, které po nás také požadují vyřešit jak vlády, tak různé nevládní organizace, které působí v třetích zemích, třeba v Africe, které kolikrát eh, nejvíce trpí eh, netransparentností v této oblasti, v těžební průmyslu. Jsou to také věci, které vedou ke značnému zatížení jak životního prostředí, tak i eh, veřejných rozpočtů v těchto zemích. A ještě pořád to není dotaženo do úspěšného konce, když eh, pomyslím na některé aktivity lobbystů, ale i některých vlád, tak je těžké prosadit tento rámec eh, transparentnosti eh, v těchto dvou velkých sektorech. A uvidíme, jestli možné jít ještě dál. Pan Lambert také hovořil o takzvaném kasínu. Já sám jsem před nějakou dobou začal mluvit a několikrát jsem to říkal, že musíme nastolit důvěru, že eh, bez toho nepůjde nastartovat znovu hospodářský růst. A ta důvěra se musí opírat například o transparentnost eh, v oblasti finančních služeb. Ještě to není všechno hotové, ale myslím, že už se nám podařilo z části operativně tato pravidla eh, schválit, ale část ještě se bude projednávat. K tomu high frequency trading, na které se ptal, já naprosto chápu argumenty těch, kteří říkají, že komise nepracuje dostatečně rychle nebo nejde dostatečně daleko, ale my se snažíme naše práci dělat realisticky a přihlížet k situaci. Nechceme, aby to dospělo do stádia zablokování. Také víme, že se to netýká jenom Evropské unie, týká, nás se dotýká přece i to, co se děje ve Spojených státech já jsem nedávno jednal s příslušnými, eh, s paní Sapiro například, s těmi, kteří mají na starosti eh, komisi pro cené papíry ve Spojených státech. A ten návrh eh, v rámci MIFIDu je v podstatě výsledkem této společné práce s Američany ta opatření je potřeba zavést do praxe, musí být eh, dostatečně eh, těžká, vzhledem k tomu, kdo se věnuje tomuto vysokofrekvenčnímu obchodování. Třeba stanovit nějaký limit eh, počtu těch operací, které se provádějí jaksi strojově a které mohou mít velké dopady. a potom uvidíme, jestli není možné jít ještě dál, pokud to nebude stačit. Takže eh, moje odpověď na vaši otázku je ano. Jestli můžeme dělat i něco více, než jenom eh, věci hodnotit nebo analyzovat v oblasti stínového bankovnictví a řízení, struktura, strukturálního řízení bank. My už jsme také mimochodem, to určitě víte, v oblasti oddělování eh, rizik něco přijali v rámci MIFIDu, protože tam je ta nová platforma, tam jsme jasně navrhli zákaz obchodování na, svůj, na svůj vlastní účet. A je potřeba, abychom ale diferenciovali jednotlivých subjektů, uvidíme, kam to dospěje. Každopádně já vám říkám ano, Eh, na základě výsledků skupiny Likanen a té konference o stínové bankovnictví potom připravíme legislativní návrhy. Okay. We're just waiting for interpretation. Tak, eh, Pablo. Děkuji, pane předsedající. Pane, děkuji, pane komisaři. většina z těch věcí, které jsem slyšel, se mi líbí a vyzývám vás, abyste pokračovali touto cestou, dali je to správná cesta. Už jste řekl, že finanční služby pro reálnou ekonomiku musí být sladěny. Tady musím s vámi souhlasit. Ještě jeden další komentář. Evropská unie dnes předpokládá pro bankovní sektor nové kontroly. rozumím mám na mysli ten shadow banking, tedy ten, to, to stínové bankovnictví. A já se domnívám, že my všichni souhlasíme s tím, že priorita musí spočívat v tom, že tento finanční systém bude zajištěn. Paní kolegyně Ferreros už o tom hovořila. Hovořila o tom, že ten tok úvěrů je bezpodmínečně nutný pro rozkvět hospodářství. Bez toho to nepůjde. Avšak tento proces obnovy finančního systému, to musí být proces, který podléhá v různých členských státech s různou rychlostí. Sice to spadá do vaší příslušnosti a také se provádějí ony odpovídající stresové testy, zátěžové testy pro banky. Ale tady přesto vzniká dojem, jako kdyby v tom byl trošku nepořádek, mohli to tak říci. A budu mít jednu otázku, která nebude nikterak snadná, totiž kdy budeme mít finanční systém, který skutečně má novou strukturu, ze kterého mohou téci úvěry a, tak, a sice takové, které budou schopny vést k trvalé udržitelnému rozvoji ekonomiky. Ani? Sharon. Děkuji, Sharon. Děkuji vám, pane komisaře, za vaše komentáře. Tady jsem, pane komisaři. A také děkuji, že jste potvrdil svoje odhodlání, které je také naším odhodláním, vytvořit zdravé a stabilní základy. Tak, aby evropský finanční sektor se začal sloužit reálné ekonomice. A jde o to, aby eh, právě chod reálné ekonomiky byl garantován. Tak tomu já rozumím a myslím, že i mnozí další kolegové. Je to záležitost velmi naléhavá, zejména v současné situaci, která vyžaduje hledání a nacházení rychlých a konkrétních řešení. To vlastně zdůraznila Liza Ferreiro a také Filip Lambert. V zelené knize, já to navrhujete, já myslím, že to, co tam navrhujete, není dělané právě na rychlá a konkrétní řešení. Čili vy nyní máte tu zelenou knihu a teď je otázka, Existují také další myšlenky, iniciativy, návrhy, které by byly, které by se museli v praxi ocitnout rychleji, tak aby se zajistilo, že likvidita, kterou poskytuje bankovnímu sektoru Evropská centrální banka, se skutečně dostává až do reálné ekonomiky, zejména k těm malým a středním podnikům. protože právě tyto podniky nesou největší tíhu současné tíže, eh, současné krize. Třeba v Řecku malé a střední podniky krachují velice rychle. Končí, protože jim chybí likvidita. A pak mám ještě druhý bod. Jak víte, probíhají debaty o schválení daně z finančních transakcí. Momentálně se debatuje v parlamentu i na ECOFINu. Měla bych, když dovolíte, následující otázku. Zaznívají argumenty ohledně cílů této daně a ty říkají, že daň která eh, by byla implementována pouze v Evropě, nebo dokonce pouze v eurozóně, by znamenalo značné nevýhody pro evropský finanční sektor. Zhodujete se s tímto názorem? A souhlasíte také s těmi, kteří tvrdí, že tato daň může významně poškodit spořící fondy. Anthony, děkuji vám. Pane komisaři, když eh, vám eh, tak naslouchám, eh, měl, mám takovou Eh, takový pocit, že hm, to není zrovna šťastné. My tady, ano, máme spoustu iniciativ eh, na stole a já vám chci poděkovat za výbornou kooperaci mezi parlamentem a komisí, eh, zejména v otázce, tedy v četných otázkách hypoték. Ono se tedy jedná především o problémy odpovědných úvěrů. A to samozřejmě je důležité také pro soukromé dlužníky, Protože návrhy, které jsou zde činěny, tak v této debatě, tak ty jdou směrem k oddělování rizik. O to jde v současné době. A komise se zabývá také předluženými rodinami a problémy spotřebitelů, kteří se dostali do těžkostí. Jako chystáte se dál jít touto cestou? Budete se dál zabývat tímto problémem? A to včetně institucí, které jsou předlužené? Monsieur Zalba euh, a évoqué, euh, comme Madame Podimata. Bon. No, Ano se opět jednalo se tady o reálnou ekonomiku, o hospodářskou sféru. A já se domnívám, že při této sektorové eh, regulativní práci, kdy jsme jednak regu, pracovali ex post také. Ale to, tak to je, především jsou to věci, které se týkají, a to je naším největší, největším zájemem je tady pro nás právě reálná ekonomika. To nepřekvapuje. Samozřejmě, že je zapotřebí, abychom práce, které se týkají regulací, dokončili, protože zatím se se nedostali do závěru. Co se týče stínového bankovnictví, které se silně rozšířilo, jak jsem již také uvedl, je to 30 nebo 35 Takový podíl už dnes mají. Ale tedy, než se dostanu k tomuto, do této oblasti shadow banking, tak bych rád ještě rád řekl jednu jinou věc. A sice tedy nemám na mysli nějaká obvinování v sektorech, které jsou málo regulované nebo vůbec nejsou regulované, neboť i ty přinášejí svůj příspěvek do ekonomiky. Tedy tady bych nechtěl na někoho ukazovat prstem, to ne, ale chtěl bych, aby tady fungoval korektní dohled a aby zde fungovala transparence. Co se stresových testů týče, těch zátěžových testů bank, o kterých jste hovořili, tak ty jsou prováděny Evropským bankovním dohledem. Tyto zátěžové tyto, tyto zátěžové testy mohou být prováděny také v budoucnu. Ale v takovém případě se budou rozhodovat bankovní dohledy sami, jaký je za jakých podmínek a kde to budou chtít dělat. Pak tady byla otázka, kdy konečně bude v bankovním sektoru vládnout pořádek. Tady musíme své práce dokončit. Jak jsem řekl, je to že to, jsou to nejrozsáhlejší, nejkomplexnější legislativní texty a teprve poté, co tyto texty budou přijaty, co budou schváleny, tak se budeme moci trošku natáhnout a oddychnout si a budeme moci říci, že jsou dobré dohledy, že je dobrý management, dobré řízení, ale zatím tak daleko bohužel nejsme. Tedy měli bychom rychle postupovat dál. Měli bychom pracovat dobře a stejně tak bychom se neměli bát ohlédnout se zpět. Tady dále bylo řečeno, že zdanění finančních transakcí by se mělo přinést nějaké nevýhody. Ono to tak není. Je to právě krize a je to neozodpovědné jednání některých bank. A když tedy čtu dopisy od představitelů velkých amerických bank, tak nemám dojem, že se tady provozuje filantropie. Ne, tady je zapotřebí daleko více transparentnosti a také více morálky. Protože musíme tady respektovat také klienty. A to je třeba také prosadit. Tedy, jak jsem řekl, to jsou úkoly, které, nad kterých pracujeme a jsou to věci, které se neudály až zas tak dávno. Nemáme tak krátkou paměť. Musíme mít také na zřeteli to, eh, co se týče kumulovaných dopadů těchto zákonů, které reagují na krizi. A není k zelené knize. To je konzultační nástroj. Je to nástroj pro večer, pro veřejnou diskusi. Parlament má celou řadu nejrůznějších nápadů, ideí, stejně tak komise je také mnoho různých eh, subjektů hospodářské sféry. Nejrůznější jsou zde návrhy pro eh, změny infrastruktury, dlouhodobé, střednědobé plány a tak dále. A stejně taky financování a ekologický aspekt. Všechno toto je třeba mít na zřeteli. To jsou věci, které se sam, ne, nevrací hned, ale musíme myslet také na budoucí delegace. A toto všechno mám na zřeteli, když hovoříme o dlouhodobém financování. Rozumí se samo sebou, že třeba vyvíjet iniciativy, které nejsou legislativního charakteru a které mohou začít působit rychleji. Domnívám se, že bychom zde měli mít na zřeteli a už startovat určitou iniciativu evropské, evropského růstu. Měli bychom myslet na ty páky, které má Evropská banka, na ty projektové bony. Pokud existuje důvěra mezi Evropany, tak v takovém případě není třeba tři až čtyři roky čekat, než vytvoříme eurobondy. Nejbrž bychom mohli rovnou investovat a vytvářet pracovních místa do sítí, do energií do digitální oblasti, do dopravy. Otázky likvidity. A také, co se týče bank. Bank, který, které je třeba volat k odpovědnosti, aby to, co dělá Evropská centrální banka pro to, aby ten bankovní systém se opět napřímil, to umožnilo, že tyto banky opět mohou naplňovat svou roli ve službách reálného hospodářství. A já tedy budu velice bdít nad tím, co se zde děje. To, co zde Evropská centrální banka už učinila pro 800 bank v Evropě. A jinak, co se týče danění, tak to je velice citlivá otázka. Rada ministrů o tom jednala. E, tady není dissens, tady není konsenzus, ale přesto, přesto je to myšlenka, kterou bychom se měli zabývat. Nedomnívám se, že takováto daň, byť by to byla daň pouze evropská, by vedla k tomu, že by se dislokovaly bankovní systémy. Příslušný komisař se samozřejmě zasazuje proto, aby a předpokládám, že to budou redukované daňové sazby na široké základně a vnímám se, že ty věci by průmysl mohl dobře zvládnout. 750 eh, miliard Evropu. Myslím, že je to dost a přitom je to morálně ospravedlnitelné. Ale já nemám vlastně pouze Řecko, řecký lid, nejbrž všechny Evropany. Jde o to, že musíme mít signály, že oběti, oběti, které se od lidí žádají, jsou opravdu ospravedlnitelné a že jsou zapotřebí, že jsou akceptovány. Je třeba vytvořit takový, takový rámec, samozřejmě parlament také budou muset eh, s tímto CDR souhlasit, jistě bude zapotřebí některé věci ostříhat, bude třeba rozeštílit některé rozpočty, ale je to tak správné. Jenom v takovém případě budou i občané připraveni nést to břímě. V opačném případě bychom způsobili ekonomicky obrovské škody a opět bychom se navrátili zpět do protekcionismu. Já vám děkuji za vše, co zde děláte. I také se zde hovořilo o hypotečních úvěrech, ale o ochraně spotřebitele zcela obecně. A nyní, co se týče otázky při předlužení jednak jednotlivců, fyzických osob a také podniků. Pro malé a střední podniky, o tom hovořil pan Taliane, tak tady jsou programy, které se zabývají předlužením, předlužením malých a středních podniků. A co se spotřebitelů týče, tak to je v mé kompetenci. My se zde, my zde usilujeme o odškodnění investorů a o Eh, pojištění a o možnosti, o, tedy o takové nástroje, které přispějí k tomu, abychom zabránili předlužení občana. A stejně tak se jedná o ochranu spotřebitele a o správné informace o rizicích, do kterých se pouští v případě těch či oněch jednotlivých produktů. A tady máme do roku, to je, je to jedna z velkých priorit, které máme pro rok 2012. Tak a nyní eh, Pascal dostane slovo. Já, já tady využiju UDUV z, eh, eh, řečnický čas. No, tam už to nepůjde asi. Dobrý den, pane Barniere, já mám dvě otázky. Ta první se týká jednoho závazku, který jste před námi veřejně přijal. Týká se to vydávání CDS. jedna oblast již bylo upraveno, ale eh, vydávání a prodej ještě eh, není předmětem regulace. A kdyby došlo k takové události, tak ti, kteří prodali ty CDS, eh, nebo vzniká pochybnost o tom, jestli by skutečně byli schopni vyplatit to pojištění v případě bankrotu. A podobně je to jeden faktor nestability. Vidíme to v průběhu celé té řecké dluhové krize, že se neustále diskutuje o tom, jestli ty CDS, jak na tom je, kdo za to, kdo to zaplatí, jestli to není eh, nebezpečné a tak dále. Takže jeden způsob, jakým by to šlo vyřešit, by bylo provést zátěžové testy těch vydavatelů CDS, každých třeba 6 měsíců, na základě určitých přesně stanovených hypoték, které by prokázaly, jestli tito aktéři mají eh, dostatečné kapacity pro to, aby mohli vyplatit to pojistné v okamžiku, kdy tomu dojde. U, a IG vyšlo najevo, že vůbec nejsou schopni eh, dostat svým závazkům eh, v případě těchto eh, nástrojů. Takže se vás tam, jestli s něčím takým souhlasíte, a nebo jakým způsobem budete chtít regulovat tuto oblast. A poslední věc, já jsem před několika dny četl ve Financial Times, že váš post je předmětem určitých kompenzací nebo Eh, zvěstí o tom, že by se váš post mohl vyměnit mezi některými zeměmi za jiný post v rámci komise nebo v rámci institucí. Uh, mohl byste to potvrdit nebo vyvrátit? Yes. Niklas Šuntis. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři. Eh, ve vaší prezentaci jste se vyjádřil k určitým otázkám kolegů, které podle vás vyžadovaly eh, úplnou odpověď. Čili eh, to mě tedy inspiruje k tomu, abych zde zopakoval otázku, eh, která, kterou jsem znášel už dva roky několikrát a nyní teď doufám, že dostanu odpověď. A týká se to pojištění a situace Řecku a také vaší osobní důvěryhodnosti a důvěryhodnosti komise. Je to otázka nelegálního prodeje akcí či podílů a sice řecké telekomunikační agentury eh, německému telekomu, tedy Deutsche Telekom. Bylo to provedeno zcela netransparentně a já jsem se na to ptal už mnohokrát a nikdy jsem nedostal přímou odpověď. Pan Venicelos, jakožto příslušník opozice, on tento prodej kritizoval jako nelegální, ale přesto eh, nakonec Deutsche Telekom skutečně získala do svých rukou velké množství podílu. Mě by zajímalo, jestli to skutečně bylo nelegální. A za druhé, pokud to nelegální skutečně bylo, vy e, sám si myslíte, že to je e, porušení eh, směrnice 20 2004. Co s tím chcete dělat? A kdo je zatím? Kdo z toho získá? Deutsche Telekom, který e, tolik e, tolik získává na úkor menších akcionářů. Já bych skutečně rád měl konkrétní odpověď, protože to se týká komise a samozřejmě celého systému v Řecku. Děkuji. Astrid? Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane komisaři. Já jsem eh, vlastně ani nechtěla eh, vystupovat k té daně z finančních transakcí, protože vím, že to není oblast vaší odpovědnosti, ale spadá to pod vašeho kolegu. Ale je evidentní, že vzhledem k tomu, že komise je kolegiem, kolektivním orgánem, tak eh, určitě na to máte také nějaký eh, názor. A v podstatě to pod vás padá také ohledně nebo v souvislosti s návrhem který jste nám už předložil eh, a u něhož zpravodajka paní eh, Podemata vznesla jednu otázku. A proto bych ráda věděla, jestli to, co jsem četla v tisku po posledním zasedání ministrů ohledně této daně, Je pravda, eh, že ta forma, kterou jste zvolil, už je mrtvá. Je, protože jsem z toho vyčetla, že vy nevidíte velký problém s těmi takzvanými delokalizacemi. Nedávno jsem četla jeden článek v socialistických lucemburských novinách, Bohužel to teď eh, nemám před sebou, ale mohla bych to najít v kanceláři. A tam se ukazují velmi eh, škodlivé dopady delokalizace, tedy přesunu těchto subjektů eh, mimo EU. E A to proto, že by ehm, to znás, daňové zatížení bylo velmi zničující pro řadu těchto podniků. Já vám ten článek mimochodem také můžu poslat, abyste věděl, o čem přesně hovořím. Myslím ale, že mrsi se nakonec dohodli a pochopili, o co jde, přestože náš premiér říkal něco jiného. Vy jste nás jste slyšel ten velmi šokující projev našeho premiéra týkající se eh, daně z finančních transakcí, ale naštěstí eh, ministři financí pochopili, že věci se mají trochu jinak. A mm, asi se dovedete představit, jaký by to mělo dopad na lucemburský státní rozpočet, kdyby došlo k zavedení této daně. A myslím, že je potřeba na tuto věc pohlednout objektivněji. A doufám, že i vy si uvědomujete, jaké možné dopady to eh, mohlo mít eh, u těch vašich návrhů. Vaše návrhy by nebyly praktikovatelné. A pro mnoho by měly ničivé dopady, takže si myslím, že nejlepší, co by mohla komise udělat, je tento návrh stáhnout a zamyslet se nad jiným řešením. Pokud má vzniknout nějaká jednotná úprava v EU, tak určitě víte, že většina politických představitelů mají eh, názor, že by bylo lepší tuto daň zavádět na globální úrovni, což je v současnosti utopie. Ale pokud už to má být na evropské úrovni, tak by to mělo být v rámci všech 27. Nic jiného není přijatelné. Každý eh, členský stát si tuto daň může zavést sám. Nejde přece o to, že by Evropa měla něco takového schvalovat zhora. Pokud eh, pan Schäuble a paní Merkel chtějí zavést daň z finančních transakcí v Německu, tak si to můžou eh, udělat klidně od zítřka. Nebo si to mohou zavést už od předčerejška. Ale, eh, pre, nebo francouzský prezident, ten si také může dělat, co chce takže není potřeba nebo není žádný důvod, proč podléhat dojmu, že e, na to potřebujeme Evropu. E, že by to Evropa měla někomu nařizovat. České státy jsou v této oblasti naprosto autonomní a e, v oblasti daní si mohou provádět, co chtějí. Já bych byla velmi spokojená, kdyby to udělali, ale nechali nás na pokoji. Myslím si, že v některých zemích, jako je ta moje, to má, nebo by to mohlo mít obrovské negativní důsledky na příjmy veřejných rozpočtů a ty země by se měly volně eh, vybrat. Byl bych rád, kdyby ty eh, řeči konečně přestaly. Někdo říká, že my se tomu eh, my, to, my jiným nebráníme a kdo chce, tak se to může zvolit. Ale byl to přece pan Juncker, který předložil návrh, aby se to zavedlo v rámci eurozóny. To nebyla paní Merkel ani pan Schäuble. Byl to jako první váš premiér Juncker, takže možná byste si měla nejdříve s ním promluvit v Lucemburku a vysvětlit mu, eh, co si o to myslíte. Může na to eh, odpovědět jednou větou? <laughs> To už bylo před nějakou dobou, před rokem, když eh, pronesl tento projev protože ministři financí se k tomu tehdy stavěli jinak. Já bych také mohla být pro jako někteří, protože vím, že k tomu nikdy nedojde. Okay. Uh, the, the, the... Děkuji. Eh, tak eh, je třeba, aby to pan komisař eh, uzavřel. Samozřejmě nepadá to přesně do jeho portfolia. Víme, že také ministři si občas mění názory. My tedy eh, máme trošku spoždění, ale prosím, odpověste nám. Jak to říká paní Luling, tak velmi vášnivě a přesvědčivě. Komise je kolektivní orgán a já musím být solidární ke svým kolegům k tomuto návrhu pana Šemety. Jinak eh, toto je věc, která je velmi důležitá pro jednotu Evropy. Jde o koordinaci nebo v některých případech eh, daňovou harmonizaci. Protože pokud máme pokračovat eh, s tím stejným, nebo v rámci vnitřního trhu s 27 různými systémy zdanění právnických osob, to nevím, jestli je reálné. Stejně tak Eh, zdanění znečišťování. To také by mělo být eh, upraveno jednotně a já v tom podporuji svého kolegu Šemetu. Myslím, že to jsou správné myšlenky. Paní Luling, tato velmi mírná eh, daň z finančních transakcí je politicky správná. Také se tím zohledňují postoje veřejnosti a jak říkala paní Podimata, víme, že naši poplatníci musí nést eh, velké, velkou zátěž a břemeno eh, v důsledku krize. Víme, že dochází k řeči o populismu a to všechno by znamenalo eh, znamenalo mm, zánik vnitřního trhu a bylo by to podkopání celého evropského projektu, takže ta Takže je potřeba, aby ten návrh nebo ta zavedení té daně bylo co v nejširším možném měřítku. Bylo by ideální, kdyby to bylo zavedeno globálně, ale daň z finančních transakcí, nebo z některých transakcí už například eh, funguje v některých zemích, například Velké Británie, mají stamp duty eh, u některých eh, transakcí, také ve Spojených státech nebo v Hongkongu mají podobnou daň u některých takových transakcí, takže to není rozhodně tabu. Ale já si myslím, ta daň by hlavně měla být Eh, spravedlivá a měla by, neměla by mít ničivý dopad na podniky. Potom tady padla otázka týkající se prodeje CDS. Je to věc, kterou eh, se velmi zabývám. To je to, abychom eh, měli správný systém řízení a zabránili nárůstu rizik. A podle mě je to naprosto zásadní věc a já také si myslím, že s tím souvisí ukončení té bankovní krize a celá řada vydavatelů těchto CDS jsou vlastně banky, což vy určitě dobře víte. A proto by také měly spadat pod ta pravidla kapitálové přiměřenosti. Já jsem také eh, požádal eh, příslušné oddíly, oddělení komise, aby se tím začali zabývat ve světle také té řecké krize a těch scénářů, které by mohly nastat. Vy jste se zmiňoval o zátěžových testech těch vydavatelů, kteří nejsou banky, jestli jsou schopni dostat těmto závazkům. A vidíte, vy čtete Financial Times a paní Rowling se tady přiznala, že čte socialistické noviny v Lucemburku. Co je trochu zvláštní, mi přijde vzhledem k politickým skupinám, ze kterých pocházíte. Ale já také někdy čtu socialistické noviny, někdy i Financial Times, protože ty jsou výborně dobře, ty jsou většinou dobře informovány, ale ne úplně vždycky. Mohu k tomu pouze říci, že ta myšlenka je něco, o čem jsem nikdy neslyšel, abych vám to řekl naprosto upřímně, z očí do očí. Je to podle mě velmi nepravděpodobné a myslím, že to ani není žádoucí. Pane Kalfine, eh, já si to vysvětluji tak, že chcete, abych dál pokračoval ve své práci. Takže eh, vám eh, mohu slíbit, že v ní budu pokračovat. Ale to samozřejmě neznamená, že se nemohu za, zajímat i o jiné věci, o zahraniční politiku a tak dále. Pane Šuntesi, eh, vaše otázka není úplně jednoduchá. A nevím, jestli eh, na ně dokážu odpovědět, ale v případě eh, Řecka je ta situace tak výjimečná, jak určitě víte, já tím teď nechci ospravedlňovat E, některá opatření, ale chci vysvětlit, že celá řada těch e, rozhodnutí byla přijímána ve velmi výjimečném a specifickém kontextu. Ale já mám za úkol dohlížet na e, zajistit vykonávání evropského práva a to se týká také procesu privatizace veřejných podniků. My jsme v kontaktu s řeckými úřady ohledně této věci probíhá šetření a pokud na konci toho šetření, které bude asi nějakou dobu trvat, protože víte, že vaše země teď musí čelit eh, celé řadě jiných věcí, tak až eh, eh, budeme mít o tom nějaké objektivní poznatky, že došlo k něčemu nezákonnému, tak samozřejmě dojde k zahájení postupu při porušení smluv. Uh, yes, Nicholas, quickly. Ne. Nicholas, uh, uh, děkuji. Já jsem chtěl jenom připomenout panu komisaři, že to, o čem hovoříme, to k tomu došlo již před tou hroznou ekonomickou situací. To všechno už bylo v roce 2008, čili toto nemůžete zdůvodňovat současnou mimořádnou situací. To všechno už patří do roku 2008. Děkuji. Bien sûr que tout cela a eu lieu en 2008. Samozřejmě, že k tomu došlo ještě před krizí eh, v rámci eh, běžné eh, privatizace. A teď ten proces privatizace se urychluje, intenzivňuje, protože je součástí řešení, jak snížit státní dluh. Já jsem pouze říkal, že vzhledem k té situaci, která v vaší zemi panuje, by nemělo docházet k tomu, že budeme znásobovat eh, eh, zatížení, které, eh, které teď musí nést veřejný sektor a státní úředníci. Ale pokud dojde k tomu, že vyjdou na světlo některé poznatky o nezákonnosti, tak se s tím samozřejmě příslušným způsobem naloží ale já jsem to říkal proto, že je možné, že to šetření bude delší, než by bylo v běžných případech. Pokud došlo porušení evropského práva, tak samozřejmě uděláme to, co udělat musíme. A uděláme to bez jakýchkoliv, eh, bez jakéhokoliv otálení. So, <coughs> there we have it. There will be due process. Tak, eh, tak to bude potom správné. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za vaše odpovědi já předpokládám, že se uvidíme zase na podzim. Děkuji vám. I think that, uh, we... Tak a já myslím, že bychom si udělali desetiminutovou přestávku, poněvadž zpravodaj eh, příští zprávy tady zatím ještě není. Děkuji.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

Okay, we can resume. Takže začneme, prosím. Okay, is, is everybody back? Eh, jsou tady všichni, prosím. Eh, máme tady bod číslo 14 to je stanovisko eh, k 20 největším hlavním obavám evropských občanů a podniků a návrh tohoto dokumentu nám zde prezentuje Edward Sikluna. Já se domnívám, že tato zpráva je velmi inovativní, eh, liší se od jiných a reflektuje přímo obavy evropských občanů. Základem je pracovní dokument, který nám prezentovala Evropská komise a je tím pracovním dokumentem je společný trh očima občanů. Tady máme v tomto dokumentu zdůrazněných 20 nejčastějších obav evropských eh, občanů a podniků týkající se fungování společného trhu. My jsme tedy analyzovali dotazy a stížnosti, které se zašly v komisi a v Sovětu eh, evropských eh, spotřebitelských poradenských centrech, eh, Trust Europe Network a dalších. Dostali jsme takový přehled o tom, eh, jaké překážky, potíže, případně příležitosti nám přináší společný trh v každodenním životě. A tato data jsme porovnali eh, se statistickými údaji z nejnovějších eh, výzkumů Eurobarometru. Dále jsme k tomu přidali ještě cílové skupiny, debaty s určitými sektory občanů. Eh, to znamená, že ta data obsahují poměrně široký záběr těchto obav. Obecně se dá říci, že se potvrdila určitá mezera, určitý nesoulad mezi očekáváními a realitou a to Máme tady tři takové problémy. Jednak je to nedostatečnost informací, kde lidé nedostatečně znají nebo nechápou dosti dobře svá, své, svá práva. Pak je tam nedokonalá transpozice v praxi. Eh, týká se to tedy pravidel celoevropských a eh, za třetí je to také legislativní nedostatek, kde neexistují, neexistuje dostatek eh, právních nástrojů na to, aby se očekávání občanům přiblížili k realitě, respektive obráceně realita přiblížila očekáváním občanů od trhu. Vycházíme tedy z práce výboru IMCO, kde je zpravdajkou paní Bastos a e, my jsme byli požádáni, abychom se vyjádřili pouze k těm obavám, které spadají do našeho portfolia jako výboru. Většinou se to týká oblasti zdaňování, bankovních služeb, penzí a dále dědických daní a dále tedy financování podniků. A vždy se to týká lidí, kteří chtějí být mobilní. To znamená, že tady máme obavy přeshraniční, nikoli obavy národní. Týká se to tedy přeshraničních problémů eh, pracovníků, zaměstnavatelů, podnikatelů. Pokud se týče eh, bodů, které jsme uvedli v našem stanovisku, je třeba zajistit eh, jednoduché způsoby otevírání, eh, zakládání bankovních účtů, dále dvojí zdanění v případě dědictví nebo transferu kapitálu do zahraničí a zde tedy komise pouze má doporučení v oblasti zdaňování dědictví a týká se to eh, revize eh, dále revize směrnice o penzijních eh, fondech, byrokracie, to znamená, to je otázka lepšího přístupu k informacím a nezávislého poradenství v oblastech financí. Objevuje se tady otázka rizikového kapitálu, který, který může zlepšit situaci v oblasti růstu a zaměstnanosti a tam, kde je nedostatek kapitálových zdrojů. No a na závěr tady máme vrácení DPH v přeshraničních eh, transakcích obchodních, což je velmi byrokratické, eh, velmi Eh, obtížně zvládnutelné a určitě je možné to usnadnit. Čili toto jsou eh, body v našem stanovisku, které vypracovávám. Děkuji eh, nyní zpravodajové Stínovi Sofie za EPP. Děkuji tento návrh pana Skikluny je podle mě velmi zajímavý, protože pan eh, Kekuna eh, konstatuje, že tady je velká propast eh, při implementaci textů nebo návrhů, které se tady přijímají. Týká se to fungování vnitřního trhu, což samo sobě je velký výdobytek, ale myslím si, že ještě pořád eh, jsou tady určitá, určité věci, které nefungují dobře a to se musí napravit. A to je, myslím, hlavní síla tohoto stanoviska. budování jednotného trhu neznamená, že budeme přijímat stovky a stovky nějakých eh, regulačních návrhů ale jde také o to, abychom se zamysleli nad tím, jaký je dopad na každodenní život našich občanů a abychom nastouchali, pokud nám říkají, že něco funguje dobře nebo něco funguje špatně. Já jsem velmi ráda, že Evropská komise a komisař Barnier se pozorně zabývají fungováním vnitřního trhu. Stanovisko od našeho kolega Edvarda je velmi kvalitní. Myslím si, že pokrývá Eh, záležitosti, které spadají do pravomocí nebo do naší oblasti působnosti. Chtěla bych se zmínit o některých konkrétně, eh, kromě těch, které už zmiňoval Edward. Je tady jeden důležitý aspekt, což jsou překážky, daňové překážky dobrému fungování vnitřního trhu. Můžu vám uvést jeden příklad. Například dvojí zdanění které je tady uváděno. Já s tím naprosto souhlasím. Jde o to, jak otevřít eh, vnitřní trh. Víme, že mnoho občanů se přemysťuje v EU za prací nebo na důchod a tak dále a často čelí tomu, že se musí potýkat s tou různorodostí eh, daňových eh, systémů ve členských zemích. Většinou to jsou velmi komplikované věci. Samozřejmě těžko s tím něco dělat, ale Já si myslím, že úkolem Evropské unie je snažit se nalézt nějaký způsob, jak dosáhnout eh, daňové harmonizace. Jak zmiňoval a pan Skikluna na to také poukazuje ve svém stanovisku. Rovněž se tady hovoří o tom, že to jsou hybné síle hospodářského růstu. Já s tím souhlasím. Myslím, že všichni bychom byli rádi, kdyby se podařilo eh, zlepšit hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Jde také o vyžívání rizikového kapitálu a já bych byla ráda, kdyby se pan eh, zpravodaj zamyslel nad sociálním podnikáním. Investiční fond pro sociální eh, podniky eh, je součástí balíčku o rizikovém kapitálu. A já bych byla ráda, kdyby se tato otázka také projevila ve vašem stanovisku. Jak eh, říkal komisař eh, Banie, 10 procent podniků v EU jsou sociální podniky, představuje to 11 milionů zaměstnanců, takže to rozhodně není bezvýznamná část eh, naší ekonomiky. A já si myslím, že proto bychom to sem měli doplnit. Jinak je to stanovisko velmi kvalitní a já eh, budu ráda na něm dále s ním spolupracovat. Eh, thank you very much. Děkuji. Teď se dívám dále do seznamu a eh, já jsem stínovou jako za Alde, tak asi bych tomu měl něco říci. Ano, Nikolasi, a ví, vím o tobě. Tak já tedy souhlasím s tebou, protože to, co si napsal, jako vždycky velice případné a tak dále. Eh, čili já si myslím, že je tady pár věcí, nebo kterých jsem si všimla. Eh, a možná, že ne úplně to eh, spadá do našeho Eh, našeho portfolia. Eh, možná, že něco by tam mohlo být o eh, penzijních fondech, poněvadž tady máme spoustu pravidel právě k penzím a životnímu pojištění a tak dále. A jde o to, aby se to maximálně odehrávalo přeshraničně, také nebo by to bylo možné, ale jsme v situaci, kdy mezi zeměmi nelze peníze mnoho převážet. Eh, plně s tebou souhlasím v oblasti eh, nutnosti zjednodušení struktur DPH. Eh, myslím si, že to patří snad k těm nejovyklejším problémům pro malé a střední podniky, tedy to je to Eh, přelévání DPH eh, ze země do země, i když solvy tady promíhá. No a pak je tady ještě něco, co možná nepatří přímo nám, ale jsou tady eh, korelační tabulky, tak jak si to přála komise a je tady tedy velká ambice v legislativním procesu, ale nám se celkově tedy ještě příliš toto nepodařilo. My v tomto výboru jsme jaksi příkladem, pokud se týče finančních služeb, protože eh, společný trh bez toho prostě fungovat nebude a my teprve jednáme. Já si myslím ale, že eh, musí být ještě i další eh, předměty, kde se to týká téhož a já bych, myslím, měla pozbudovat kolegy z jiných výborů, aby se tím více zabývali. Samozřejmě spousta je třeba dělat také na regionální úrovni, nicméně je to těžší a těžší. Čili tady bychom mohli posílit požadavky na korelační tabulky, tak aby občan mohl snadno se vyznat v tom, Eh, jak, v čem se liší zákon jeho země od eh, jiných zemí, protože jinak prochází minovým polem. A v podstatě eh, i poradci to nemají jednoduché a mm, určitě dělat to dobře stojí spoustu peněz. Takže to k tomu několik takových prvních komentářů ode mě. Tak, eh, vidím, že za zelené už tady nemáme vůbec nikoho a nyní Dirk za ECR. Děkuji. Já chci eh, zahájit tím, že eh, přivítám tuto iniciativu. Společný trh pořád ještě nefunguje zcela a problém je tedy efektivita, respektive neefektivita pro občany, kteří chtějí uplatňovat svá práva. Eh, pokud by skutečně chtěli fungovat jako spotřebitelé ve vlastní zemi, ale také v jiných eh, zemích, tak to znamená, že bychom potřebovali naprosto volný pohyb kapitálu. Eh, v tomto návrhu stanovisko pan Skikluna se správně zaměřuje na věci, kde náš výbor může pomoci výboru pro vnitřní trh. Čili Tady máme ovšem eh, věci jako třeba potřebu eh, snižovat daňové bariéry pro eh, putující pracovníky a podniky. Je třeba, aby bylo více informací o bankovních a investičních produktech a já bych tedy ještě k tomu přidal posměňovací návrhy. Třeba můžeme říci, že Cílem bankovního sektoru je kapitalizovat reálnou ekonomiku. Další důležitý bod je zvyšovat povědomí občanů o eh, eh, zdaňování nebo třeba návrhy k finanční eh, gramotnosti. V neposlední řadě aby se rozvinul eh, celý potenciál společného trhu. To musí být priorita a jedinou cestou k tomu je úplná implementace směrnice o službách ve všech členských zemích. To by eliminovalo fragmentaci trhu a překážky v pohybu služeb, inovací a tvůrčí síly. Já jsem kdysi pracoval v kabinetu komisaře Bolkensteina a já si pamatuju, jak tato směrnice byla nenáviděna a nyní eh, vidím, že je oprašována a také současný předseda komise o ní hovoří jako o hlavním růstovým nástrojem. Eh, v této směrnici už není, eh, respektive nebyla země Eh, země původu a mm, nyní se to vrací tedy eh, v podobě dohody některý, některých členských zemí. Čili já tedy blahopřeju panu Skiklunovi k tomuto stanovisku a eh, těším se na kompromisní pozměňovací názory. Děkuji, Niklas. Děkuji vám, paní předsedající. Já se domnívám, že zpravodaj udělal maximum problémy, které v tomto stanovisku se probírají, jsou mimořádně důležité. Samozřejmě existují, ale samozřejmě eh, spadly do pasti studie, eh, kterou připravila komise. Komise si přála zjistit, eh, co trápí evropské občany. já si myslím, že ve skutečnosti dělá něco jiného. Já si myslím, že eh, evropským občanům je zajímá o to, jestli mají práci. Tedy hovoříme o eh, zaměstnanosti, dále prekérních místech a Dále, jestli tady občané eh, budou mít systém, který skutečně jim pomůže, jestli eh, zaměstnání budou nacházet jejich děti, čili to skutečně leží na srdci evropským občanům. Eh, to nemůžete ignorovat. V téže studii, která byla provedena, jsou vyjádřena negativní stanoviska občanů k sociální politice Evropské unie a tedy k její budoucnosti. 62% občanů si myslí, že práce je prostě málo, že se nebojuje proti eh, chudobě a sociálnímu vylučování. O to jde hlavně evropským občanům. V této konkrétní zprávě je tady uvedeno 20 problémů, ale ačkoliv jsou to stávající problémy, tak skutečně eh, nejsou to ty hlavní problémy, ty skutečné problémy, neodpovídá to skutečné eh, Evropě. Prostě hlavní starostí eh, evropských občanů je nezaměstnanost, problém je tedy špatnou funkcí všude možné tam, Eh, společném trhu a mm, možná, že bychom se k tomu společnému trhu měli stavět jinak. Je to skutečně, není to náhodou cíl sám pro sebe. Jakým způsobem můžeme překonat ty různé dysfunkce společného trhu? Pokud bychom se chtěli zabývat těmi skutečně hlavními obavami Evropanů a tedy toho, co čeká příští generace, tak eh, bychom museli se zamyslet na celou strukturou společného trhu. Prostě eh, tady se zabýváme určitými tématy, která jsou sice klíčová, ale nejsou to ty hlavní starosti Evropanům. Ani tady neslyšíme žádná doporučení, která jsou nezbytná aby se to dalo vyřešit. Já dále eh, se vracím k tomu principu hlavního rámce. Eh, ještě jednou opakuju, že ty opravdu nejdůležitější problémy se zde neřeší. Edwarde? Nikdo, nikdo další? Dobře. Takže konec debaty. Eh, zpravodaj. Já tady Děkuji všem stínovým zpravodajům za eh, jejich komentáře. Poznamenal jsem si je, myslím, že jsou velmi užitečná. Těším se na předkládané, tady doufám, že budou předloženy eh, že budou předloženy pozměňovací návrhy. To, co řekl pan Čuntis, eh, tak má pravdu, to skutečně není zpráva o všech obavách občanů evropských občanů. Týká se to těch, kteří se pohybují, obchodují nebo chtějí eh, si zakládat účty v zahraničí, takže skutečně eh, nejde o evropské občany jako takové, jde prostě určitý sektor občanů. Čili to jasně vyplývá eh, z této zprávy. I když samozřejmě to, o čem hovořil, to je pravda. Jsou tady i vážnější problémy a s tím asi souhlasit můžu. Ale myslím si, že hm, naším úkolem je tady zabývat se pouze těmi problémy, které mají občané a podniky s fungování společného trhu, to znamená problémy, které se týkají přeshraničního styku. Děkuji vám. E, pozměňovací návrhy prosím do 29. března. Debatovat o ní budeme 25. a 26. dubna, hlasování 31. 30. května v hlavním výboru potom 21. června a na plénu v září. To je poměrně pomalé, ne? Dobře, děkuji vám a teď se můžeme dostat k dalšímu bodu máme poněkud náskok. Vím, že tady jsou všichni, kteří chtějí diskutovat o našem bodu číslo 15, což je zavedení akčního programu pro cla a daně v EU na období 2014-2020. Tomu se říká Fiskus a zrušení, zrušení rozhodnutí 1482 a 624. Toto je téma projednávané společně s IMKem. ale je možné, že dojde k tomu oddělení IMKO. Už se už mělo jedno, jednu schůzi, která se tím zabývala. V součinnosti s námi a teď Tady máme paní Pitkainen. Pikanen. A já nejprve chci dát slovo Teodorovi Stojanovi, aby celé téma uvedl. Děkuji, paní předsedkyně. Jak vidíte, toto by mělo být společné zasedání. Naštěstí tady nejsme úplně sami. Mohlo by to být i horší. Toto je na základě eh, článku 51 jednacího řádu, takže by eh, na základě společného sedání eh, měla být připravena společně zpráva a teď by se měl společně hlasovat. IMKO zasedalo v pondělí a e, vyjádřil, náš výbor se vyjádřil proti rozdělení e, tohoto témata na dvě, protože to bylo spojení dvou e, předchozích programů. Jedním z nich byl Fiskalis. hlavním důvodem pro rozdělení těch programů, abych to zhrnul, byl ten, že některé programy fungují výborně. To byl výsledek hodnotící zprávy Někteří si myslí, že když budeme mít dva programy, takže to bude mít větší viditelnost. A že dojde k oddělení těchto dvou oblastí, které jsou jasně odlišné. A také, že se vyhneme riziku neshody v některých věcech. Teď mám na mysli zejména zdanění. Taková nezhoda by potom mohla zpomalit ten celní program. Některé země, Británie, Německo, Rakousko, Itálie, Česká republika, podporují také rozdělení tohoto programu. Rada se ale nerozhodla, jen tak nebo onak. Kromě toho jsme dostali dopis od komisaře Šemety a ten velmi přesvědčivě argumentuje pro zachování jednoho programu v obou těchto oblastech, tedy daní i cel. Jeho argument je ten, že bychom se v EU měli snažit zjednodušit tyto programy v rámci víceletých plánů. Také uváděl, že je potřeba standardizovat programy v různých sektorech s ohledem na jejich cíle, implementaci, vyhodnocování, audity. A kromě toho pan komisař ve svém dopise zdůrazňuje i to, že je potřeba zlepšit spolupráci a nacházet synergie mezi systémy daní a cel. to rozlišování. V tomto programu, který slučuje dva předchozí programy, obsahuje specifické cíle pro oblast daní, cel a pak jsou tam společné cíle. A pak to má od sebe oddělené rozpočty pro obě oblasti. Evropský hospodářský a sociální výbor přijal také své stanovisko pro zachování jednoho programu. A pak máme také nějaké neformální informace o tom, jak se na to dívají na radě. Několik členských států je toho názoru, že tento program zavádí nové cíle, jako je podpora implementace unijních zákonů a že se tím rozšiřuje kompetence komise s ohledem na odbornou přípravu daňových úředníků, takže eh, to jsou jejich výhrady. A teď k obsahu. Teď jsme v situaci, kdy musíme postupovat na základě článku 51. Až rozhodne rada, tak uvidíme, co bude dál. A teď k obsahu. Už proběhlo hodnocení v polovině období a také hodnocení dopadů Fiskusu 2020. Cla samozřejmě spadají do kompetencí IMCO, komisi bych chtěl poděkovat, protože vzala na vědomí všech těchto zpráv, doporučení ve všech těchto zprávách a zaměřuje se na boj proti podvodům, daňovým únikům, přeshraničním eh, podvodům varuje před plýtváním peněz daných poplatníků, zdůrazňuje potřebu monitorování a také se vyslovuje pro zavedení systému výměny informací. Komise to vzala na vědomí. Dále se to týká spolupráce s třetími státy. Rozsah působnosti. Pokrývá také nové cíle, jako vzájemná pomoc pro vymáhání pohledávek v oblasti daní a cel. A dále se to týká toho budoucího konsolidovaného daňového základu Je tady jedna inovace. S tím, že se už počítá s kandidátskými zeměmi, s potenciálními kandidátskými zeměmi a komise navrhuje i další nové partnery do tohoto programu. Jsou to takzvané partnerské země v rámci evropského, evropské politiky sousedství. pokud jejich eh, systémy jsou dostatečně adaptované. A pak jsou to externí experti. Co se týče způsobilých akcí, komise navrhuje zachování stejné struktury, tedy společné akce zaměřené na výměnu informací a osvědčené praxe, vytváření informačních systémů a školící opatření pro budování kapacit. Of course, this program is consistent with Europe 2020 strategy. Dále to souvisí se strategií do roku 2020. komise implementuje tento program se členskými státy, takže to řízení je centrální. A teď rozpočet. Celková obálka je 777 milionů eur 544 z toho připadá na cla, tedy 70%. A 232, tedy 33% připadá na daně. Co o tom rozpočtu můžeme říct? Nikdo nemá rád daně, Podle mě je to podfinancované. Vzhledem k tomu, co očekáváme od tohoto sektoru budoucnosti. těch předchozích programech Když je vezmeme do úvahy, tak by to trvalo uh, stejným tempem tisíc let. A zdá se, že je tady nadbytek eh, zdrojů u cel a málo peněz u daní. minulosti. To bylo trochu jinak. Předtím to bylo 67%, teď to je 70%. Ucel. Jinými slovy to znamená, že ta oblast daní je na tom hůře. Teď struktura rozpočtu, informační systémy představují 80 u cel a 70 u daní. Takže jak vidíme, je to většina těch peněz. Jsou to systémy, které spadají pod komisy. U cel je výrazný nárůst pro společné akce tedy semináře a debaty. výměnu osvědčené praxe a u cla se to navyšuje pouze u školení. Tolik tedy ode mě prozatím a rád se seznámím s připomínkami našich kolegů. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. Teď Liam za SND. Děkuji. Já mám stejné pochybnosti jako pan Stolojan. s ohledem na sloučení těch dvou programů vlastně daní a cel v rámci jednoho fiskus. Já chápu, že Evropská komise by to ráda zjednodušila, tuto regulaci a počet programů, ale podle mě by to nemělo být eh, na úkor konsistentnosti. Nicméně, jak vysvětluje komise, Jsou tady sice společné body, ale není jich dostatek, aby to opravňovalo sloučení těch dvou programů. Až dosud ty programy velmi dobře fungovaly eh, odděleně. Teď k obsahu. Já jsem samozřejmě pro všechno, co by mohlo zlepšit výměnu informací a osvědčené praxe, a co by mohlo zlepšit kapacity eh, informačních systémů a lidských zdrojů. Myslím, že boj proti daňovým unikům by měl být naší prioritou a současně také zjednodušení obchodní výměny. Protože v době krize více než kdy jindy je potřeba, aby daňové uniky. byly minimální. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. Tak je tady eh, kolega Pitkanen z výboru INCO. Eh, který nám může prezentovat eh, to, eh, co k tomu Mimko, Imko má co dodat, možná, že dáme mu slovo jako teď, nejdříve teď a potom tedy budeme pokračovat pro stínové zpravodaje. Takže já jsem nově zvolený místo předsedou výboru Imko. protože pan Baltasar zpravodaj tady nemohl být. Protože, protože tady IMCO je vlastně součástí IMCO plus 10 a mm, pan Stolano v podstatě už to celé odprezentoval, takže mm, je to jednodušší pro mě. Tak eh, tady pan ředitel tady eh, říkal, že je skutečně nutné, aby se postupovalo tvrději proti podvodům, falšování a pasování, A jde o příští generaci programů. A samozřejmě šlo o to, aby daňová a celní politika se eh, trošku propojila a aby byla přiměřenější zdrojům. Samozřejmě, že tato politika je důležitá pro efektivní fungování společného trhu. IMCO se zabýval zejména třemi problémy, zejména je to eh, posouzení dopadu, který eh, se týkal dvou separátních částí. Dále problémem bylo to, že tyto dva separátní programy byly eh, velice dobře fungující, fungovaly dobře zvlášť, eh, což znamená, že my nemáme žádný důvod a nemáme ani eh, nějaké důkazy, že by to jinak bylo lepší, že prostě s loučením těch programů se toho mnoho nezíská. Eh, možná, že jenom koordinace, zjednodušení administrativy a rozpočtu. To by asi tedy eh, odůvodňovalo návrh komise. A pak tady tedy eh, došlo k obavám, že by mohlo být případné spoždění implementace negativní pro další programy komise, zejména v oblasti cel. Takže takové je, taková je pozice k těmto eh, programům. Tak, dobře. A já jsem teď právě zjistila, že tady není stínový zpravodaj za ALD, takže já bych si tady dovolila eh, to eh, tady za něho prezentovat a já mohu tedy celkem stručně říci, že pan Klins je proti návrhu komise k programu eh, Dní a daní a fiskalis eh, z důvodů, které už jsou jasné. Je to proto, že exkluzivní kompetence Unie je pro eh, celní záležitosti a, mm, a pak je tady skutečnost, že zdaňování je spíše tedy eh, na členských zemích. Eh, rozpočtové otázky tady také eh, Peravodaj zdůraznil, je to velice relevantní a je třeba, abychom zajistili to, že se vyrovnáme, nějakým způsobem zvládneme neplacení daní a tak dále prostě je také nutné, aby eh, rozpočet byl správně alokonon a pan doktor Klinc také říká, že nejsme přesvědčeni tím, že by se něco ušetřilo pouhým sloučením dvou programů, které k sobě moc neladí. Čili tam skutečně bude nutno sice šetřit, ale v jednotlivých programech nikoli tedy tím, že vytvoříme něco ještě méně zvladatelného. No a to eh, sice tedy eh, my eh, eh, raději jsme na jedné schůzi, než musí být současně na dvou, a to se určitě stalo nyní a ono to určitě eh, v parlamentu ničemu nepomůže, nic to neusnadní. Takže Alde se domnívá, že je vhodné ponechat věci zvlášť. Nyní Filip. Já bych rád řekl, že pokud lidé eh, mají na výběr ze dvou schůzí, tak většinou tedy potom nejdou tam ani tam. A je to také otázka eh, zacházení se zdroje. A když třeba vidím, eh, kolik je tady zaměstnanců a tlumočníků pro pouze šest poslanců, poznámka paní předsedkyně, oni pracují také pro web streaming. No, zdá se, že eh, tedy máme daleko více pozorovatelů tady přes internet Tak to skutečně zajímavého tématu. Já myslím, že to je také takový ukázatel toho, eh, kde lze tedy šetřit v parlamentu. Tak já nechci Eh, říkat, jestli eh, sloučení nebo nesloučení bude finančně výhodnější, to nevím. A, a, čili domnívám se celkově, že eh, pokud vidíme příležitost, tak určitě ji nechceme minout. Nyní tedy k podstatě věci. Především tedy je to oblast, kde máme spolurozhodování, to vítáme, ale teď otázka je, co všechno se vejde do té obálky, kolik tam toho ještě je. Otázka je, jestli začneme fiskálně spolupracovat, jestli bychom neměli využít příležitosti takových opatření, že by Eh, daň správ, eh, správ, daňový správce eh, mohl také zasahovat do pravidel, které se týkají daní firm. Takže tady dochází tedy k dvojímu nezdaňování. Kromě toho bez ohledu na to, jestli ty programy zůstanou zvlášť, nebo jestli je spojíme, tak bych byl rád, kdyby tento parlament eh, maximálně tedy využil eh, svých možností pro omezení eh, daňových úniků. A já myslím, že to je něco, na čem mě alespoň velice záleží. Děkuji. Děkuji, Ivo. Well, uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Já tedy chci eh, pokračovat ve stejném tónu, poněvadž se rozhlédnu, tak to vypadá, jako kdyby tady strašilo a všichni utekli. A já si velice vážím toho, že aspoň paní předsedkyně tady pořád je a že má s námi tu potřebnou eh, trpělivost. A dále bych chtěl ocenit všechny Eh, všechny tlumočníky, kteří tady s námi zůstávají a odvádějí vynikající práci. Eh, k tomu, co řekl pan Stolojan. Takže já tady mám eh, více poznámek. Přesně, tedy přísně řečeno, já jsem se snažil nacházet možné zdroje, tak jak jste o nich hovořil, pane Stolojane, já jsem se pokoušel tady to proskoumat eh, maximálně do detailu. Eh, myslím, že eh, jsem podobně jako vy poměrně skeptický, to je můj první bod. Druhý bod, pokud jsem tomu správně rozuměl, program Fiskus by měl být jakýmsi pokračováním nebo následníkem, eh, náhradou toho Customs 2013 a Fiscalisu 2013. Ale ty programy jsou prostě různé. A taky je třeba, aby s nimi bylo zacházeno odlišně. Protože Eh, Celá jsou spíše evropskou kompetencí, daně spíše národní kompetencí. A z tohoto hlediska bych asi rozuměl tomu, proč rozpočet eh, je eh, rozdělen na dvě třetiny versus jedna třetina Celá k daním. To je vzhledem tomu, jaké máme, jak máme rozdělené kompetence. Eh, IT 80% eh, na eh, celá a 20% na daně. Já to chápu. Věřte, nevěřte, ani po tom, co jste tady všichni řekli, já momentálně nechápu, proč oba programy by nemohly paralelně koexistovat. Proč bychom měli mít jeden jediný program, který je spochybnitelný? A já skutečně nevidím žádné výrazné výhody. Úspory, nevím, eh, to bych rád, ale nejsem si tím jistý. Já se skutečně těším na spolupráci s vámi, pane Stolojane, a uvidíme tedy eh, v blízké budoucnosti. Děkuji vám. Nikolas Čuntis tady byl za GUE. Ano, on šel do AFETu, poněvadž jsou tam tady důležité body a proto tady musel odejít. Já nejsem připraven, omlouvám se. Dobře, děkuji. Tak vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty. Eh, o pana komisaře jsme už eh, se leco doslechli a eh, také tedy Eh, někteří další už mají informace také od jinu. Eh, paní Bos, eh, možná jestli tedy někdo z rady by nám k tomu mohl něco říci, pokud tady někdo je za radu. Já se obávám, že za předsednictví tady nikoho nemáme. Není tady nikdo za předsednictví. Není. Takže bohužel není to možné. Nikoho tady nemáme. Dobře. Tak eh, především eh, děkuji vám za eh, komentáře. Samozřejmě jsme na začátku a já plně souhlasím s tím nápadem, že bychom se na to měli podívat z jiné perspektivy. De facto jde tady o nové nastavení cílů eh, pro boj proti přeshraniční kriminalitě a daňovým únikům. A já myslím, že bychom to měli v našich pozměňovacích návrzích ještě zdůraznit. Ano, souhlasím se strukturou rozpočtovou. Samozřejmě, že 80 jde na IT v oblasti cel a 70, 70 je to v oblasti daních na je to konzistentnější s minulostí. Ale eh, tady to budeme muset ještě dále prodiskutovat s komisí, poněvadž to není zcela jasné. Otázka je, proč tedy podle aspoň mých výpočtů narůstá rozpočet pro celá, zatímco udaní zůstává prakticky stejný. to bychom měli mít eh, jasně zdůvodněno ze strany komise. Problém je v tom, paní Bous, že pokud se budeme zabývat pouze tou celní částí, tak myslím, že tady tak, tak se to zatím rýsuje, tak samozřejmě my eh, můžeme, to nám nebrání, skutečně můžeme eh, podávat pozměňovací návrhy mm, v tom smyslu eh, spojených programů. Ale možná, že bychom měli kolegům z IMCO Eh, dovolit také, aby eh, přispěli k tomu eh, sektoru cel a bychom se více měli soustředovat na ty daně. Já bych ještě potrhl další aspekt, který zazněl v prezentaci komise. Pokud se týče společného programu pro eh, a tedy eh, té zdaňovací části. Tady pan Lambert hovořil o spolurozhodování, eh, poněvadž to je naše skutečné momentální stádium. Proč? Protože tento program komise nazírá jako prostředek zlepšování fungování společného trhu. Proto je tedy více argumentů pro respektování principu subsidiarity. A proto tady se komise soustředuje na děně a my tedy nejsme zvyklí toto posuzovat. Posuzovat tak, že by šlo o otázky zdanění, pokud ta kompetence je pouze v rukou členských zemí a de facto se o tom rozhoduje jednohlasně. Nyní hovoříme o programech, které se jasně soustředují na podporu dobrého fungování těchto systémů, daňových systémů, na zlepšení kooperace mezi členskými státy a eh, budování Evropského informačního systému. Ten eh, program je podle mě napsán velice dobře. Aspoň ty úvodní poznámky ale přesto tady přetrvává problém různých neslučitelných, nekompatibilních informačních systémů v jednotlivých členských zemích. Takže proto tedy eh, se tady hovoří o posílení evropského informačního systému. Další věc, eh, komise Eh, se také vyjádřila k možnosti externalizace tohoto programu. Eh, jinými slovy, vytvoření agentury, která bude tento program implementovat a výsledek je ten, že doporučeno to nebylo. Je ovšem eh, jasné, že ten program byl, měl mít dobré výsledky, ale měl být také dobře řízen, zvládan zvládání problémů a tak dále. Nyní ovšem máme novou agenturu pro IT, která je, myslím, v Estonsku. A to znamená, že bude zajímavé vidět, jak se to bude dále vyvíjet, poněvadž eh, tato nová Evropská agentura pro IT si možná bude muset hledat práci. A v takovém případě nastane nový problém pro Evropskou komisi. A sice problém bude v tom, co tady jaksi e, s tím IT a to je prostě další rozpočet, který se bude muset e, předat té nové agentuře. Já jsem se teprve teď dozvěděl o tom, že taková nová agentura by měla v Estonsku vzniknout a e, také budeme přemýšlet o těchto těch věcech. Určitě to je výborný způsob, jak ušetřit peníze a založit agenturu. Teodore, e, k tomu, jak jste se ptal, jak budeme teď postupovat. E, v tomto okamžiku to děláme na základě článku 51 Ten návrh je rozdělen eh, rovnoměrně mezi naše dva výbory, takže musíme se dát společně. Ale co se týče těch témat, na které se budeme soustředit, tak na nás se to bude řídit našimi kompetencemi. Pokud se dojde k oddělení těch dvou témat, tak to budou dvě oddělené zprávy. A až se bude hlasovat, tak budeme všichni hlasovat na, o všech pozměňovacích návrzích. Takže členové IMKA budou mít příležitost hlasovat o našich, ale to už bude v rámci politických skupin a budou se tady kompromisy a společné nocací seznamy, takže myslím, že se většinou budeme držet odbornosti našich výborů takže předpokládám, že to bude fungovat jako i v jiných oblastech. Takže otázka je, jestli to tak zůstane i nadále. Nevím, ke víceméně většinovému postoji, že by se neměly slučovat ty dva programy. Nicméně ten nástěn časového harmonogramu je, že do 25. dubna by se tato zpráva měla projednat, potom 7. května pozměňovací návrhy, diskuze o nich 30. května a hlasování 7. června. To je všechno nejisté, protože to bude záviset od toho, jak to dopadne procedurálně. Určitě to nebude e, rychlejší, spíš to bude pomalejší. Takže Děkuji těm, kteří se toho zúčastnili. Nic dalšího už nemáme. A já také musím utíkat na letadlo do Irska.